Teda dobrý den. Dobrý den, kolegové. Zahajuji zasedání. Dvě oznámení po novém složení parlamentu, tak od politických skupin a poslanců jsem obdržel jmenování do delegací ve smyslu článku 223 našeho jednacího řádu a seznam eh, těchto jmen do delegací budou zveřejněny na internetu a budou přílohou k zápisu. A další sdělení skupina EPP mě sdělila určitá rozhodnutí, kterým se mění složení eh, ve výborech. Tato rozhodnutí budou přílohou k zápisu a mm, datum účinnosti je dnešní datum. Podle programu e, máme prohlášení Rady a komise, příprava Evropské mimořádné rady 20. února na téma finančního víceletého rámce. Chci poděkovat e, paní von der Leyen, předsedkyni komise, a já jí chci poděkovat, chci poděkovat paní ministrině Bernec a mm, máte slovo. Honorable members of the European Parliament, Vážení poslanci Evropského parlamentu, je to pro mě velké potěšení, že mohu dnes před vámi hovořit o přípravě mimořádné rady zaměřené na víceletý finanční rámec, která se bude konat 20. února na základě prezentace eh, komise pro příští víceletý finanční rámec bulharské, eh, maďarské, rumunské a finské předsednictví vedlo jednání na technické úrovni, aby připravilo rámec pro tuto dohodu. Nyní jsme vstupo, vstoupili do rozhodující fáze, tedy těsně před, Evropským, eh, před Evropskou radou, které budeme tedy prezentovat eh, tyto doklady. Na, tom, ten, na tomto základě 17. Eh, února se bude konat Rada pro všeobecné záležitosti, která tedy předloží dohodu na úrovni Evropské rady. Předsednictví zcela podporuje tento názor, že jednání nebudou jednoduchá, jak víte, ale ještě v mnoha částech je tam rozdíl mezi tím, čeho bychom chtěli dosáhnout na úrovni evropské úrovni a vlastně tím financováním, které je k dispozici pro dosažení těchto cílů. Nicméně odložení by situaci vůbec nezjednodušilo odchod Spojeného království vytváří mezeru ve financování, což ještě stěžuje situaci, protože Evropská unie má před sebou mnoho výzev a důležitých priorit vyvážená dohoda pro dosažení těchto cílů této náročné agendy na úrovni Evropské rady v únoru je skutečně nezbytná, aby se otevřela cesta pro uzavření jednání v těch, o, o těch oblastech záležitosti spolurozhodování, které jsou ještě otevři, o otevírání, tedy ještě nevyřešené. Je skutečně naléhavě důležité, aby se na úrovni rady schválil víceletý finanční rámec, což souvisí s tím, že to vlastně eh, nebude konec, protože Evropský parlament musí také toto nařízení schválit. Jsme si vědomi obav a pozic vyjádřených Evropským parlamentem a proto během celého procesu jednotlivá předsednictví eh, věnovala velkou pozornost tomu, aby pravidelně parlament eh, informovala jak před, tak po zasedáních Evropské rady, kde se jen a příští týden také se bude projednávat VFR. Nadále bude, Chorvatsko bude pokračovat v této praxi. Dále toto je Samozřejmě také e, úro, e, rada, také často na úrovni rady se jedná se zástupci Evropského parlamentu. Jakmile bude dosažena jednomyslná schoda na úrovni rady, tak chorvatské předsednictví bude spolu s parlamentem pracovat velmi těžce a tvrdě na tom, aby se dosáhlo pozitivních výsledků u tohoto nařízení. Je potřeba dosáhnout včasné vyvážené dohody ohledně toho balíčku na straně e, vlastních příjmů. To je v zájmu všech institucí členů členských států a občanů Evropské unie a já opravdu doufám, že se nám těchto cílů podaří dosáhnout. Chorvatské předsednictví bude dělat všechno, co může, abychom toho dosáhli. Děkuji. Děkuji, děkuji. Slovo má paní von der Leyen, prosím. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, dámy a pánové, vážení poslanci. Příští týden bude probíhat mimořádné zasedání Evropské rady a to je důležitý moment pro Evropu. Výchozí pozice je principiálně dobrá, protože všechny tři instituce, parlament, rada a komise, jsou si zajedno, pokud je o strategickou agendu. A všichni víme, co je ve hře. Máme jasné společné politické cíle. Evropa má být první eh, klimaticky neutrální kontinent do roku 2050, nejenom proto, že jde o zdraví planety, i když je to hlavní cíl, ale také proto, že všichni víme, že když budeme mít eh, čisté hospodářství, vzniknou nová pracovní místa, která budou trvale udržitelná a budou znamenat budoucnost. Chceme profitovat z digitální změny ve světě a to nejenom aktivně, ale chceme být také aktivními aktéry. A chceme také posílit lidi v Evropě tím, že na jedné straně podpoříme eh, digitální transformaci a zároveň budeme dělat to, co je správné, a to je investovat do vzdělávání právě v oblasti kompetencí eh, v digitální a ekologické oblasti. Nicméně čas utíká. Eh, chtěla bych to říci jasně. Eh, pokud nebude rozpočet včas schválen, potom příští rok nebudeme schopni podporovat nové priority v rámci eh, nového rozpočtu, tak jak bychom si všichni představovali. Po dvou letech vyjednávání je nyní nejvyšší čas. Všichni musíme být připraveni nalézt společné eh, východisko. Musíme také nalézt rovnováhu mezi starými prioritami a novými prioritami. Protože když se podíváte na vyjednávání, je zde hodně členských států, které silně obhajují politiku soudržnosti a mají pravdu. A je také hodně členských států, které hodně podporují společnou zemědělskou politiku a také mají pravdu. Ale já zároveň očekávám, že budou stejně angažovaní, pokud jde o obranu našich nových priorit. Protože až bude eh, rozpočet schválen a podepsán, všichni se obrátí na parlament a na komisi a budou eh, žádat eh, Horizont Evropa, budou žádat o eh, finance na Erasmus, na migraci, na obranu, na infrastrukturu, na migraci a tak dále. A tak musíme zajistit, aby tyto nové priority skutečně získaly pozornost, kterou si zaslouží. Musíme připravit evropský rozpočet, který bude investovat do digitálního rozvoje, využije umělé inteligence, tak aby Evropa byla eh, vedoucím regionem v oblasti výzkumu a vývoje. Je Zároveň třeba, aby se rozvíjely všechny regiony Evropy, aby se řešily otázky migrace, také abychom prokázali solidaritu v případě humanitárních a přírodních katastrof. Je třeba vytvořit unii eh, bezpečnosti a obrany ale především potřebujeme rozpočet, který občané a firmy budou vnímat jako něco, co nám pomůže bojovat proti klimatickým změnám. Pro občany je to hlavní priorita, pro nás je to výzva, ale máme zde eh, příležitost z této výzvy udělat eh, určitou možnost. Vážení poslanci, eh, roz, úspěch jednání o rozpočtu závisí na prostředcích, které budeme mít k dispozici pro financování naší zelené dohody pro Evropu. Já v žádném případě nebudu akceptovat žádný žádný výsledek, který by nezaručil nejméně 25 rozpočtu, který bude věnovaný boji proti klimatickým změnám. A já očekávám takový rozpočet, který poskytne nové zdroje potřebné pro mechanismus na spravedlivý přechod. A důvod k tomu je jednoduchý. Pokud nebudeme mít nezbytné prostředky k tomu, abychom podporovali regiony a pracující, kteří jsou nejvíce vystaveni ekonomickým a sociálním důsledkům politikám souvisejícím s klimatickými změnami, tak se nám prostě nepodaří dosáhnout klimatické neutrality. Zelená dohoda pro Evropu ta vlastně eh, musí na ní pracovat evropští občané, vědci, výzkumníci, evropské podniky, nebo prostě tato dohoda vůbec se neuskuteční. A já se domnívám stejně jako vy, že nové vlastní zdroje pro Evropskou unii budou významným pokrokem a z tohoto důvodu jsem stále žádala evropské státy, členské státy, aby plně zohlednili pozici Evropského parlamentu. Z tohoto ohledu jsem přesvědčena o tom a to vlastně bude takovým urychlovačem pro náš společný program a také to ulehčí nebo sníží ten tlak vyvíjený na jednotlivé národní rozpočty, aby aby tedy poskytli nezbytné další finanční prostředky. To znamená, že je to skutečně win-win řešení pro všechny strany, o které se zde snažíme. Vážení poslanci, víme, že vyjednávání nebude jednoduché. Máme Unii 27, jak jste zaznělo. Máme asi o 75 miliard méně na to sedmileté období. Ale máme více společných výzev, které žádný členský stát nemůže vyřešit sám. Zároveň, zároveň existují velká očekávání, a pokud jde o budoucí rozpočet EU. A tato očekávání jsou rozmanitá. Znáte diskuze ve svých zemích a vidíte, Eh, že eh, diskuze se liší od těch diskuzí v dalších zemích. A nalézt dohody bude těžké, všichni to víme. Ale také víme, že občané nebudou chápat situaci, pokud eh, a politici nebudou schopni dosáhnout dohody. Je to naše zodpovědnost v Evropské radě a v Evropském parlamentu, abychom této dohody dosáhli. Děkuji. Děkuji paní předsedkyně a nyní si vyslechneme eh, názory politických skupin. Pan předseda Weber za eh, lidovou stranu. Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně, když hovoříme o penězích, o rozpočtu, tak hovoříme o politice, o budoucnosti Evropy, tam, kde máme vlastně eh, si určit těžiště naší politiky. Nejdříve bych chtěl zdůraznit, že z našeho eh, hlediska by bylo důležité, kdyby zde byl dnes Charles Michel. Bylo by dobré, kdyby zde byl a naslouchal této diskusi eh, Vedli jsme, vedl sice jednání s členy naší stýry, našeho steering komity, ale přijít na plenární zasedání, to by bylo prostě dobré, kdyby zde byl. Ale samozřejmě důležitá je, důležité je zasedání rady 20. února. On se, bude, on se snaží dát odpovědi a uh, zajistit vlastně občanům, eh, pracujícím, studentům, protože všichni čekají na to, že skutečně bude jasné, eh, jaký bude rozpočet. Máme teď nový čerstvý mandát, jsme nově zvolení poslanci Evropského parlamentu, komise má také nový mandát, všichni jsme nastoupili s novým elánem a víme, co občané od nás očekávají po těchto volbách. A teď to tedy společně prosaďme. První bod je ten, že musíme říci, že na Evropě evropské úrovni. Nejde o to, abychom pouze obhajovali ty prostředky a musí to být možné při rozpočtu. Nejdříve se musíme podívat kriticky na to, jak ty prostředky se vydávají. Jak komisař Ettinger, tak komisař Johannes Hahn vlastně odpovídat na tyto otázky, to znamená zejména co se týká těch odvětví, na která se díváme sebekriticky, co se týká kontroly rozpočtu, eh, na Například, když nějaký jedinec eh, dostává velké částky z evropského rozpočtu, tak to by nemělo být správné. Hovoříme zde o určité eh, eh, legislativě proti oligarchům v Evropské unii, takže by se měla posílit kontrola. Druhé téma, které nám leží na srdci, je, aby ty prostředky byly dobře investované. Zemědělci, farmáři potřebují eh, investice do konkurenceschopnosti, pracující potřebují Re, podpora regionu, aby Evropa společně rostla. Solidarita je i nadále nutná. Oblast výzkumu, program Erasmus, to vlastně přináší evropskou přidanou hodnotu, Evro zvyšuje konkurenceschopnost. Třetí věc, která je důležitá pro nás, je, že nesmíme šetřit na budoucnosti. Zemědělství je důležité, podpora regionu z našeho hlediska. Toto bychom měli zdůraznit, aby se tyto prostředky nekrátily do budoucnosti. Já bych si přál, aby se zde nevedlo diskusy o procentech v radě ale abychom se konkrétně hovořili o obsazích. Pokud se Evropská rada rozhodne například, že se zvýší počet pracujících Frontextu na 10 tisíc lidí, abychom mohli lépe chránit a je nepřijatelné, že finské předsednictví chtělo snížit tento rozpočet o třetinu. To prostě není možné, platí to i pro výzkum věda. Napří, naše některé projekty jsou velmi důležité, například boj proti rakovině a k tomu potřebujeme potřebujeme také odpovídající prostředky nebo program Erasmus, o kterém už jsem se zmínil. Chtěl bych poděkovat panu Hánovi a paní von der Leyen za jasná slova ohledně těchto témat. Já bych také byl velmi rád, kdybychom mohli tyto diskuse konečně eh, chtěm, chceme vytvářet opravdu aktivní a efektivní ochranu eh, hranic v Evropě. Takový Marshallův plán pro eh, Afriku například, samo Nizozemsko, Německo, Rakousko to nemůže docílit, ale proto potře- přestaňme diskutovat o jednotlivých státech, ale vlastně zaměřme se na vlastní zdroje, které zajistí evropské prostředky, evropské evropskou budoucnost, protože to je ve společném zájmu Evropanů, aby tyto projekty byly financovány společnými evropskými prostředky. A chtěl bych říci, že rada by měla říci, že nám jako, pro nás jako EPP je otázka vlastních zdrojů skutečně červená linie. Potřebujeme systémové financování a tento význam bychom chtěli zdůraznit. Další systémové téma je správní stát daně, eh, finanční prostředky daňových poplatníků mohou být vydávány pouze tehdy, pokud tento právní stát, to, tato pravidla jsou respektována. A v tomto případě skutečně jsme proto, že kombi, aby kombinace eh, právního státu s víceletým finančním rámcem byla dodržována David Cameron v těch posledních diskusích o víceletém finančním rámci bojoval proto, aby to bylo jen jedno procento, jedno procento tím vlastně se snažil přesvědčit Evro, Evropany, že Evropa bude efektivní, když bude zeští. na Nyní jsme však zažili příklad Brexitu. Viděli jsme nárůst populismu a tím by populisté akorát tedy eh, stoupali na významu, takže potřebujeme ambice pro celou Evropu, naše společné ambice. Děkuji. Děkuji paní předsedkyně Garcia Pérez za socialisty a demokraty. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Paní předsedkyně, dámy a pánové, eh, toto je jedna z nejvýznamnějších rozprav, která poznamená eh, mm, celou eh, legislativu i naše funkční období i budoucnost. A tady musíme si stanovit cíle do roku 2050, abychom v příštích letech tedy eh, měli věci pod kontrolou. A my víme, že to je zásadní okamžik a to víme všichni i rada. Ví, že Evropa potřebuje skutečně teď eh, provést hlubokou transformaci, aby eh, byla lídrem v udržitelnosti, aby byla vůdcem ve světě, v transformaci, v ekonomice, v sociální sféře, v životním prostředí a samozřejmě tato agenda transformace je nezbytná, to víme všichni a také i rada to ví. A co je třeba? Je třeba, abychom teď byli schopni na stůl položit nezbytné návrhy opatření, jak to realizovat. Návrh parlamentu je velice rozumný a e, řeší tuto problém 1,3 e, e, HDP a nové prostředky na nové politiky, které je třeba realizovat, jako například spravedlivá transformace v této oblasti. Návrh tohoto parlamentu je jasný a má drtivou podporu z různých politických skupin. Paní předsedkyně van der Leyen hodně zdůrazňovala nutnost, aby toto byla geostrategická komise a abychom měli pozici ve světě. A taky předseda rady, pan Jean-Michel, také zmínil nutnost eh, být lídrem v boji za klimatickou neutralitu ve světě. A teď, co je třeba? Je třeba, abychom přesvědčili naše společníky v radě, naše přátelé v radě. Také chci říci, že <coughs> bychom rádi, aby tady byl i pan Jean Michel dnes. Možná tady není, protože eh, nemá co moc co říci, ale měl by hodně naslouchat. Já si myslím, proto abychom eh, měli schodu v radě, tak je třeba i eh, pochopit výzvy, které nás čekají a je třeba se dohodnout způsobem, aby tam nebyly vítězové a poražení, protože to Evropě neprospěje. A nemůžeme brát peníze z jedné politiky a přesouvat to jen do jiné politiky. Nemůžeme brát peníze z jednoho regionu a dávat je jinam. Já chci připomenout jednu věc. A Jacques Delors ve své době ten přišel s prvním víceletým finančním rámcem <clears throat> protože věděl, že je třeba mít tu velkou evropskou agendu, a to, která bude nad národními zájmy. A je důležité, abychom posílili především solidaritu kolem Evropy a to je naše ambice. Já proto apeluji na eh, představitele vlád, aby eh, šli cestou evropské vize. To je důležitý okamžik, křižovatka teď. A my tady teď rozhodujeme o budoucnosti Unie. Je třeba, abychom pochopili, že je třeba eh, řešit jednou provždy Eh, věci, jako jsou eh, vlastní zdroje a na to potřebujeme tedy eh, nové prostředky. A musíme mít tedy proto vlastní zdroje a nemůžeme dělat více s méně penězi. Je třeba řešit evropské politiky pro mladé lidi. Musíme řešit evropské politiky pro primární sektor, tedy zemědělce, chovatele a musíme řešit evropskou politiku na podporu nových podnikatelů, vědců, výzkumníků. Je těch politik tolik, tolik, které Evropa teď potřebuje a, a doba běží a čas se nám odpočítává a zde my v parlamentu, my jsme sice trpěliví, ano, já bych ještě řekla dvě věci. Evropský parlament rozhoduje stejně jako rada za stejných podmínek a my neustoupíme na tlaku času protože budoucnost Evropské unie je v našich rukách a to je největší odpovědnost, kterou v této chvíli neseme. Děkuji, děkuji pan předseda Čolos za Renew Europe. Cher président, cher collègue, Vážená, vážený pane předsedo, vážení kolegové, v posledních letech se očekává, že Evropa bude reagovat na ty výzvy finanční krize, migrační krize, klimatické změny, krize po krizi a stále se volá po, víc, po větší Evropě a Evropa se zdá stále více nezbytná a je také nezbytné přizpůsobit rozpočet této nové realitě. Já vítám odhodlání a za, zaangažovanost předsedy Charlesa Michela, který se snaží, aby evropský rozpočet byl skutečně vyvážený. Má naši plnou podporu, aby se mu to podpoři, eh, podařilo, ale musí to být dobrý rozpočet. Evropa nemá jen tyto závazky, protože my také přijímáme hodně politických závazků v posledních letech a potřebujeme záruky za to, že tyto závazky budou přetaveny v konkrétní hmatatelné Eh, výsledky pro naše občany a máme to odhodlání jednat společně. Pouze pokud budeme jednat společně, tak budeme důvěryhodní a podaří se nám dosáhnout výsledku. Účinky klimatických změn jsou hmatatelné a volají po řešení, stejně jako digitální transformace, ale potřebujeme také modernizovat naši společnou zemědělskou politiku a politiku soudržnosti a toto všechno volá po naléhavě důležitých akcích Evropské unie. A já bych chtěl zdůraznit tři věci za mou frakci. Za prvé, velikost velikost rozpočtu. Potřebujeme prostředky, abychom mohli čelit těmto současným a budoucím výzvám a nemůžeme se vzdát těchto ambicí a zítra omezit naše vlastní kapacity pro dosažení těchto cílů. Zde je ve hře důvěryhodnost Evropské unie v očích občanů. A je potřeba, abychom skutečně plnili naše politická prohlášení. Za druhé, nové vlastní zdroje část, tato část evropského rozpočtu je, musí být modernizována a musí být v souladu se smlouvami. Reálný evropský rozpočet vyžaduje nezbytné vlastní zdroje. Poslední reforma rozpočtu byla provedena v roce 98 a nyní je čas, abychom revidovali a modernizovali tento rozpočet. Za třetí, solidní mechanismus pro právní stát. Musíme mít efektivní opatření pro ochranu eh, evropského rozpočtu, pokud budou ohroženy evropské hodnoty hodnoty a moje, pro moji frakci zde není možný žádný kompromis. Erasmus, podpora mladých lidí, ochra, obrana, bezpečnost, ochrana hranic, řešení migrační politiky, toto všechno vyžaduje robustní, kvalitní rozpočet. Po krizích, kterými jsme prošli, si uvědomujeme nutnost obnovit Evropu. A rozhodnutí o rozpočtu musí být důkazem toho, že jsme toho schopni. Evropský parlament nemůže akceptovat něco, co by podkopávalo důvěryhodnost Evropy Evropy, a která musí ukázat svým občanům, že je schopna jednat. Eh, Děkuji, pan předseda Zany za ID. Máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. To je škoda, že pan předseda Michel dnes tady s námi není eh, na této diskuzi o důležitém bodu, protože eh, teď eh, byla tedy zvolána ta mimořádná rada právě i díky bodům, které on získal tím, že byl jmenován do funkce a my čekáme na nový návrh, abychom viděli ta čísla, abychom viděli, zda se něco změnilo, ale podle zpráv, které se k nám dostávají z bilaterálních schůzek, se eh, nám nezdá, že zrovna tento návrh by se eh, tolik lišil od návrhu finského předsednictví. To zklamalo téměř všechny členské státy, radu, parlament, to zklamalo i komisi. Myslím si, že pár měsíců teď před významným termínem nového víceletého finančního rámce, že by bylo vhodné tedy uzavřít tu zbytečnou knihu snů a jít cestou realismu a pragmatismu. Akceptovat fakt, že zdrojů je málo, zdroje jsou omezené. Proč? Poněvadž, tak jak i eh, řekl kolega z EPP, velice často tento parlament a tyto instituce nebyly schopny eh, konkrétně pozitivně čerpat, realizovat eh, rozpočet. Máme zde řadu případů podvodů, ale i e, programů, které v podstatě nevedly k pozitivním výsledkům. A toto potom hm, e, vede ke konzervativnímu postoji členských států. Je třeba, abychom ukázali přidanou hodnotu evropského rozpočtu a proto je e, potom do toho vloží peníze. Náš parlament a instituce Eh, často odhlasovali různé směrnice, nařízení, rezoluce, eh, které apelují na rozpočtovou disciplínu. No tak musíme být koherentní. I náš rozpočet musí být řízen disciplinovaně. Myslím si, že priority, které máme, které jsou zásadní, které jsou i zakotveny v evropských smlouvách, tak ty lze financovat bez toho, aniž bychom chtěli peníze navíc zemědělství, rybolov, podpora regionálního rozvoje, politika soudržnosti. Já myslím, že tady je prostor i v tomto rozpočtu, abychom mohli tyto priority financovat bez toho, že bychom museli žádat o peníze. Navíc 20 miliard na zbytečný program na podporu strukturálních reform, no nakonec to bude eh, znamenat, eh, že vlastně tím se budou pouze podmiňovat eh, volby členských států, nebo tom ty škrty 3 miliardy z fondu soudržnosti. No, je třeba, abychom ten návrh měl, aby ten návrh byl pragmatický, aby našli schodu. Takže pragmatismus, realismus a přestaňme snít, protože peníze nejsou. Děkuji. Pan předseda Lamberts, máte slovo za zelené. Eh, Vážení kolegové, rozpočet je nástroj. A víte, můžeme diskutovat o velikosti, může to být velké kladivo, malé kladivo, ale bude to stále kladivo. A když potřebujeme šroubovák, tak velk, ani velké kladivo nám nepomůže. Takže co je důležité nejprve je, co chceme dělat s tím rozpočtem Evropské unie. A mně se líbilo, co jste říkala, paní předsedkyně, až na jeden bod, když říkáte, že nebudete akceptovat rozpočet, z něhož méně než 25% bude věnováno klimatickým změnám, já bych ještě řekl, že samozřejmě pokud to bude méně, tak vlastně jsme úplně mimo mísu. Je důležité zajistit konzistentnost celého evropského rozpočtu s ekologickým a solidárním přechodem. A zde souhlasím téměř na 100% s tím, co zde zaznělo. Ale nesouhlasím, ohled, co, co bylo řečeno o společné zemědělské politice. Nejde o to, abychom eh, podporovali globalizaci, ale cíl musí být pomáhat našim farmářům, aby přešli k ekologickému zemědělství. To tež platí pro strukturální fondy, pro výzkumné programy EU. Všechno musí přispívat k tomuto úsilí. A takže otázka konzistentnosti, to je ta první věc, která nám pomůže posoudit kvalitu návrhu. Bude to návrh z rady, protože rada něco schválí, ale není, nebude to tak, že potom parlament to musí nutně schválit. Druhá věc, propojení mezi rozpočtem a dodržováním hodnot Evropské unie. EU je, hodno, je jedno, vlastně unie hodnot. Předtím, než by byla finanční nebo měnovou unii, tak je to unie hodnot a nemůžeme akceptovat profit ekonomický, pokud nebudou některé země hrát podle našich pravidel a nebudou dodržovat tyto společné evropské eh, hodnoty. A potom samozřejmě ta částka, objem, to je důležité eh, aby řekl, parlament je ještě rozumný, 1,3 HDP. Víme, že makroekonomicky je potřeba podporovat investice a, já, a samozřejmě velké investice vyžadují také soukromé investice. Nemůžeme popírat hnací sílu, kterou musí hrát veřejné investice, ať už je to v oblasti infrastruktury, například železniční. A zde samozřejmě potřebujeme takový rozpočet, který bude dostatečně objemný, dostatečně vysoký. A buď tedy Evropská rada podepíše 1,3 na 1,5, nebo nám přidělí nebo poskytnete vlastní zdroje. Ale nemůže se škrtat na částce a ještě navíc nedávat možnost eh, těch nových vlastních zdrojů. A poslední věc, kterou bych chtěl ještě říci, byl jsem zde před lety a, lety a poslouchal jsem Martina Šulce, Guy Josefa Dola i Konbendita v té době, kteří říkali, že eh, nikdy neakceptujeme víceletý finanční rámec, který ustoupí, který bude nižší oproti předchozímu období, protože co se, napří, co se stalo potom? Ti tři první eh, akceptovali nakonec to, o čem říkali, že je nepřijatelné. Takže všichni musíme být konzistentní a musíme skutečně vydržet, prostě stát si za svým i pokud ten rozpočet po mimořádném summitu nebude odpovídat našim cílům. Nesmíme se bát jít do konfliktu parlament není prostě jenom nějaké, nějaká loutka, která nutně musí schválit to, co rada navrhne, pokud se nám to nebude líbit. Děkuji. Děkuji, pan předseda Fito za EKR. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jako kolegové chci zde vyslat podobný apel eh, že je vhodné a bylo by vhodné, aby zde dnes byl pan Jean Michel, aby přímo eh, slyšel eh, otázky, o kterých hovoříme. Ale já zde nechci eh, hovořit eh, o prioritách a dělat nějaké výčty, seznamy priorit. Všichni jsme se dohodli na cílech. Ano, a to, co eh, říkáme, to, co slyšíme, tak především to se týká změn klimatu. Přece s tím souhlasí každý. Eh, teď ale je třeba diskutovat o tom, jak na to. Potom zvýšení mm, zdrojů na inovace pro naše mladé, pro vědce. No i to s tím souhlasím i já. To je výčet priorit které eh, chtějí utvářet krásnější Evropu, kterou si všichni přijeme. Ale potom <clears throat> to jsou témata neškodná sice, ale je třeba se na to podívat z pohledu rozpočtu, ale i z pohledu rizik které nepřímo mohou eh, padnout na některé státy, na rozdíl od jiných států. Je zřejmé, že tady směřujeme k diskuzi, která nutně povede k tomu k riziku, že určitou část politik, o kterých jsme slyšeli eh, v programu komise, tak to by mohlo vést k tomu, že potom dojde ke škrtům někde jinde v některých zásadních eh, věcech. Eh, například mám na mysli především politiku soudržnosti a politiku zemědělskou. A zde chybí odvaha jak i řekl jeden z kolegů, já s tím souhlasím, mm, podívat se na efektivitu předchozích rozpočtů. Nemáme eh, odvahu eh, jít cestou mm, drastických škrtů v některých oblastech, které nevedly k výsledkům. To nám chybí. I taková představa, idea, jasná idea, jak oživit investice a v tomto smyslu diskuze, která bude zahájena v pondělí o paktu stability, tak já si myslím, že to je něco jiného, protože zde je třeba mít eh, rychlé cíle a rychle odsouhlasit návrh rozpočtu. Dnes dopoledne tady v sále padlo i téma právního státu. No, zde my, my jsme takovým depozitářem evropských hodnot a tudíž eh, je třeba, abychom si vysvětlili, jaká jsou kritéria, o které se opírá právní stát. Je třeba ty naše hodnoty eh, propojit s mm, eh, možností eh, používat zdroje mm, v případech, kdy nebyla respektována vůle, vůle lidu, protože vždycky jde přece o legitimitu, kterou máme od lidu. Děkuji za GUE, pan Papadimulis, máte slovo. Mnohokrát děkuji. A to, že zde není a pan Michel, to je naprosto nepřijatelné a je to také velice špatný signál a pokud jde o další vyjednávání. A paní von der Leyen, a vy jste byla podpořena Evropským parlamentem. Nicméně pan Hán říká, že eh, jste spolehlivým eh, partnerem pro vyjednávání eh, s parlamentem. Nicméně my potřebujeme při nejmenším 1,3 PIB do rozpočtu. To chce parlament naprostou většinou, protože bez toho nebude možné realizovat zelený díl nebude možné také naplnit očekávání společné zemědělské politiky, politiky soudržnosti a také nebude dostatek, míst, dostatek peněz na investice do inovací. A také se očekává recese a z tohoto důvodu potřebujeme ambicioznější rozpočet. Musíme hovořit pragmaticky, tak abychom našli kompromis mezi třemi institucemi, i když to nebude jednoduché. Musíme se snažit a je třeba zohledňovat to, co žádá parlament. Parlament eh, žádá, aby eh, komise respektovala eh, usnesení Evropského parlamentu. Eh, nicméně to, co navrhuje komise, je nižší než eh, to, co parlament očekává. Určitě musíme přesvědčit paní Merkorovou a pana Kurce. A Pane eh, Čoleše, předsvěžte pana eh, Rutého. Eh, kolegové, předsvědčte své premiéry, aby souhlasili s navýšením evropského rozpočtu, protože jinak Evropský parlament bude muset hlasovat o rozpočtu, který pro nás bude naprosto nepřijatelný. A my samozřejmě nechceme, aby se to stalo. Děkuji za nezařazené. Má slovo pan Pedicini. Děkuji, pane předsedo. V okamžiku, kdy zde máme návrh o víceletém finančním rámce, který se blíží, eh, tak, eh, který je předkládán, takže my souhlasíme s předřečníky, eh, zcela jsme tedy pro to, abychom podpořili Green Deal, růst konkurenceschopnosti a inovace. Proti tomu nikdo nemůže být. A i e, myslíme si, e, že i e, boj proti migračním tokům musí být podporován úměrně ve smyslu toho, co do toho věnují členské státy, které se některé také angažují. A, je, ale to všechno nesmí být na úkor tradičních politik, politika soudržnosti a politika zemědělská, které jsou v podstatě takovým srdcem Evropy a je třeba i cestou cestou externí konvergence. Národní příspěvky ale se nemohou eh, zvyšovat. Proto bychom měli zavést eh, vlastní zdroje jako uhlíkovou daň a i skutečnou a odvážnou web tax, tedy zdanění webu. Děkuji, pane Pericini. A teď jsme si vyslechli politické skupiny. A nyní pan Olbricht, máte slovo na dvě minuty. Uh Děkuji, pane předsedo. A paní komisařko, diskuze o rozpočtu není nikdy jenom čistě finanční diskuzí. Hovoříme o budoucích politikách a měli bychom mít na paměti, že v období po Brexitu Celá řada lidí říká, že bychom měli eh, revidovat to, jak funguje EU, že bychom měli zlepšit fungování EU. Ale samozřejmě přístupy se různí. Evropský parlament jasně říká, že po Brexitu Evropská unie by si měla podržet svůj úroveň aktivity nebo ještě rozšířit své aktivity. Měli bychom rozšířit své ambice. A program by měl odpovídat tomu, co bylo a také tomu, co je potřeba do budoucnosti, ale v radě mají jiný přístup. Některé členské Státy říkají nejenom, že chtějí nižší rozpočet, ale že chtějí také méně aktivity ze strany Evropské unie. Chtějí menší rozsah aktivit Evropské unie. Eh, chtějí se vrátit k té bývalé britské myšlence a to, že některé politiky budou předány zpět na úroveň členských států. To je důvod, proč nechtějí vyděl, eh, vydávat další peníze. Nejde jenom o rozpočet, jde o to, že EU eh, e by měla být eh, po Brexitu menší, pokud jde o její aktivity. Evropský parlament ale s něčím takovým nesouhlasí. Po Brexitu Evropská unie se nemůže vzdát úrovně svých ambic, protože to by jenom dokázalo to, že nejsme schopni čelit výzvám efektivním způsobem. Musíme nalézt způsob, jak řešit eh, výzvy prostřednictvím vlastních zdrojů. My v parlamentu budeme bránit tyto ambice, nebudeme souhlasit s kroky, které by vedly k tomu, že EU bude menší a méně efektivní. Mnohokrát děkuji a nyní na dvě a půl minuty paní Marquez. A paní eh, předsedající, paní předsedkyně, a zástupce rady a předsednictví. Nyní jde o to eh, sladit eh, peníze a naše priority. Potřebujeme odpovídající prostředky na politické kompromisy. Jedná se o kompromisy vůči občanům. A musíme naplnit očekávání našich občanů a stanovené cíle. Samozřejmě v tuto chvíli čelíme celé řadě výzev. Jde především o to získat zpět důvěru občanů. Víceletý finanční rámec znamená, že se jedná o um, určité cvičení, ve kterém každý členský stát musí překročit tu svoji komfortní zónu. Už jsme toho byli svědky v minulosti, v historii Evropské unie, že není vždy jednoduché sladit národní zájmy s evropskými zájmy, ale je to možné. Existují politické priority, které máme a tyto priority musíme znovu a znovu zdůrazňovat. a před um, všemi um, na všech úrovních. Eh, chtěla bych zmínit několik eh, příkladů. Chceme investice do hospodářského růstu, do vytváření pracovních míst. Věříme eh, v soudržnost, věříme v boj proti nerovnosti. Máme program soudržnosti. Chceme digitální transformaci, máme program Digitální Evropa. Máme také spolupráci mezi vzdělávacími systémy jednotlivých členských států. Chceme také podporovat mobilitu mladých lidí. Příkladem je Erasmus Erasmus, chceme bojovat proti klimatickým změnám. Tam máme politiku soudržnosti SZP a e, mechanismus spravedlivé transformace. samozřejmě pro toto všechno potřebujeme také odpovídající prostředky. To, co je v tuto chvíli k dispozici, nestačí. Musíme navýšit prostředky. Možnosti financování Evropské unie musí být vyšší a z tohoto důvodu potřebujeme vlastní příjmy, aniž by to šlo ehm, na úkor občanů. Nechceme způsobit žádnou institucionální krizi, ale zároveň nemůžeme schválit nějaký rozpočet, který nebude odpovídat našim politickým prioritám a který, se, eh, který nedosáhne schody, pokud jde o vlastní zdroje. Mnohokrát děkuji paní Hajer na dvě minuty. Děkuji paní předsedající. Paní předsedkyně komise, pane, paní ministrině, po dvou dlouhých letech prokrastinace, přestože už opravdu je zde naléhavá situace, Evropa je skutečně na mezní, mezníku své historie. Jsou zde obrovské kolektivní výzvy a vyžadují rychlé a spole, společné úsilí, což všichni víme. A přesto po více než 60 letech společného úsilí a společného rozpočtu na výši jedno, ten rozpočet 1% HDP není spochybňován. Nyní je potřeba opravdu se podívat, kolik dostaneme, kolik kolik, více než 0,01, minus 0,02 tam. Ano, je to takové handrkování jako obchodníci eh, je vlastně v podstatě se snižují národní příspěvky a toto, se do, toto dokonce povzbuzuje e, náš systém financování. 80% národních příspěvků, tento systém aktivního financování je perverzní a aby byli všichni uspokojení, tak se zde vlastně e, jsme si vzájemně rivali a situace je velmi složitá. Úkol předsednictví a rady není jednoduchý, ale má veškerou naši podporu, stejně tak jako komise, aby se vyřešila kvadratura kruhu, e, co to je, to znamená ta otázka vlastních zdrojů vlastní zdroje, které vlastně už prokázaly svou identitu, ale je, byla by to vlastně taková win-win situace, protože příspěvky členských států by se snížily, jak řekla paní předsedkyně. Také by se měla posílit finanční autonomie, aby se plnily priority Evropanů. Dnes vlastně situace je opravdu vážná na ta, na, na ta původní filozofie a bez finančních prostředků budeme čelit existenciální krizi bez reformy. Vlastně se nenaplní žádné naděje, které vkládáme v Unii. Vážení kolegové, summit 20. února bude zásadní pro to, aby se zhodnotila realita eh, priorit členských států a parlament tomu čelit. Já se skutečně zavazuji, že budu hájit tuto reformu ve prospěch evropských občanů a členských států. Děkuji. Děkuji na dvě minuty, Víceletý finanční rámec a rozpočet, to je skutečně taková transformace politických rozhodnutí a priorit. Aby rozpočet Unie byl 1,1 nebo 1,3 HDP, 1100 až 1200 miliard eur na 6 let, to je Eh, skutečně 12 eh, miliard mínus bude po odchodu Britů a tím bychom měli vlastně snížit rozpočet, měli bychom se znovu soustředit na to hlavní, to znamená na konkrétní projekty ve prospěch a ve službě našich spoluobčanů. Co naši občané a zbytek světa si může myslet o Evropské unii, které právě opustilo Spojené království a která se chystá nejen revidovat se, ale naopak rozšířit se o Severní Makedonii nebo Albánii. V posledních šesti letech EU věnovala méně než 1% svého rozpočtu řízení, ochraně hranic a boji proti imigraci. Dnes víceletý finanční rámec, předložen, který je předložený a cíle komise představují to, že by se obětovalo naše zemědělství méně než 17% a na 25 až 33% by se zvýšil rozpočet spojený s klimatickými cíly, ale to vlastně nic nevyřeší. 300 miliard euro to by vlastně eh, jen vytvořilo velké překážky našim firmám, které už jsou velmi ohroženy eh, s dohodami o volném obchodu a ještě by to zvýšilo globalizaci. Paní von der Leyen, vy říkáte, že chcete vytvořit tento rozpočet pro evropské občany, ale je potřeba jim naslouchat. Oni očekávají ekonomickou ochranu, řízení, ochranu hranic. Nechtějí vlastní zdroje, které bude takovou daní, takovou další vrstvou, kterou vlastně ta skládanka země jako Francie, které už už vlastně jsou nad rámec zadlužení. To je naprosto nerozumné a Evropská unie, aby dnes zamaskovala svou bezmocnost, tak vlastně ještě znásobuje lekce udělované třetím státům. A poskytují se pomoci těmto státům a udělujeme lekce v oblasti lidských práv zbytkem, zbytku světa. Děkuji. Na dvě minuty pan Andresen. Děkuji. A nyní musí Merklová bojovat o slevu pro Německo. To čtete v německých eh, novinách. Nicméně ve chvíli, kdy se ehm, vůdci Evropy eh, schovávají eh, za rabaty, potom se zapomíná na priority. Chceme bojovat proti klimatickým změnám, chceme investovat do digitalizace, výzkumu a vývoje a do mladých. A to chceme. A Pan Michel eh, vypracoval eh, návrh a tento návrh bude hodnocen přesně podle toho. 0,1% eh, nebo 0,17% to je skutečně um, velice málo. Potřebujeme společné investice, aby Evropská unie byla v budoucnu klimaticky neutrální musíme investovat méně do um, uhlí, do uh, průmyslového zemědělství a více do biologického zemědělství. Evropská unie není jenom eh, stroj na peníze, eh, ze kterého každý něco dostane, ale jde zde především o demokracii a kdo pošlápává demokracii, nemůže dostat peníze od EU. Proto potřebujeme silný mechanismus právního státu. Pokud Viktor Orbán eh, proti takovému to, pokud Viktor Orbán bude pošlapovat demokracii, nemůže očekávat odpovídající musí očekávat odpovídající přístup ze strany Evropské unie. Eh, Německo by bylo určitě eh, slabší bez EU. Eh, Německé podniky exportují do zahraničí a profitují z investic ve všech členských státech. Proto bychom byli rádi, aby německá vláda se angažovala pro evropský rozpočet. E, Německo investuje 87 centů e, denně na občana. E, pokud se bude vydávat o 20 centů více, neměl by to být problém. Doufám, že budoucí evropský rozpočet bude silný. Děkuji. Děkuji na minutu a půl fan, pan van Overtveld. Paní předsedající, paní předsedkyně nebo pane komisaři, dámy a pánové, dostali jsme velkou příležitost. Máme nový Evropský parlament, je zde 60 eh, nových poslanců, máme novou Evropskou komisi a máme také nově jmenovaného předsedu Evropské rady. A máme zde naprosto novou konstelaci při vyjednávání o víceletém finančním rámci. Eh, v tomto parlamentu máme 60 nových členů a není jisté, že tento parlament eh, najde eh, většinu. Máme ale eh, často společné cíle, investice do podniků, do digitální ekonomiky. To je důležité pro budoucnost Evropy a pro naši konkurenceschopnost. A samozřejmě tyto ambice si vyžadují peníze a proto potřebujeme rozpočet. Když slyším komisaře, jak o tom hovoří, říkají, že musíme prosadit eh, novou zelenou dohodu eh, bez ehm, ohledu na to, jakým eh, způsobem. Já si myslím, že něco takového v podstatě vyděsí investory spíše, než aby je to přilákalo. Zároveň Evropa musí zajistit, to, že každý program bude fungovat dobře. Každý, každé euro, které vydáme, musí přinést přidanou hodnotu. Děkuji, pan Omarže. Děkuji. Co tedy mě překvapuje v těch diskusích o VFR, to je nedostatek eh, určité historické konzistence hlav státu. Evropská unie, jak jistě víte, je na křižovatce svých cest a eh, jsou zde obrovské demografické, ekonomické, klimatické změny ve světě, které nutí Evropu, aby udělala krok kupředu. předu Vlastně tak naopak jsou zde určité snahy o ústup, které rostou a vidíme zde hlavy, stá, hlavy státu, které nejsou na výši tohoto okamžiku a kteří se chovají jako takový malí správci, hrají si na vlastním písečku, jak nějací členové malého družstva. V, v radě už není dostatek silných hlasů ani odvahy na to, aby se otevřela cesta směrem k Evropě, která se zbaví rozpočtových škrtů a která bude schopna splnit nej nejlepší sliby tohoto století a to vlastně chránit lidi před nebezpečími když nejdeme kupředu, tak jdeme zpět a s malým rozpočtem Evropa eh, ustoupí na deset následujících let, protože náklady na ty rozpočtové škrty, na společnou zemědělskou politiku a politiku soudržnosti, ty dopady budou obrovské. Méně soudržnosti, to znamená méně růstu, méně investic, méně pracovních míst, větší rozdíly, více chudoby. A na závěr bych chtěl říci, že politika soudržnosti je politika budoucnosti budoucnosti, co se týká plánování 2014 až 2020, více než 100 miliard eur bylo investováno do životního prostředí a klimatu prostřednictvím této politiky. Děkuji. Pane Omarže, je tady modrá karta na vás, pane Omarže. Modrá karta eh, pana Markése. Akceptujete? Dobře, 30 vteřin na otázku. Děkuji paní předsedkyně. Pane mm, Omarže, v Portugalsku jsme eh, už otočili tu stránku škrtů v rozpočtu a my doufáme, že i v Evropě bude moci odpustit, možnost odpustit eh, škrty. V tom, tom novém rozpočtu tam jde o důvěru v Evropu Jde o to, že splníme sliby, které jsme Evropanům dali, to znamená mít Evropu ambicioznější, nejenom z pohledu modernizace, ale chceme bránit politiky, ve které věříme miliony Evropanů. Já se omlouvám. Nejsem si jistá, že to byla jasná otázka, pane Omar, že chcete reagovat. Milý kolego, Pedro Marquesi, já si myslím, že tady naše vize jsou zcela v souladu. A je pravda, že politika soudržnosti je politika, která bude participovat na nových prioritách, které definujeme dnes. A toto rozlišení mezi tradičními politikami a novými politikami ve skutečnosti to je rozlišení, které nemá žádný reálný základ. Děkuji. Na minutu pan Papadakis, prosím. Papadakis. Eh, rozprava o rozpočtu je poznamenána velkými zájmy, které eh, jsou takovým minovým polem pro náš lid. Vlastně jde o to teď, které ty sektory, které ty velké průmyslové koncerny, Eh, teď po Brexitu na tom vydělají. My se snažíme vytvořit systém, který umožní, abychom mm, eh, skutečně teď mm, sem dostali trojského koně. Povede to k propouštěním, k zavírání podniků a mm, to povede k, k masové nezaměstnanosti. My eh, Eh, my chceme být nezávislí energeticky na eh, zahraničí, ano, i v SZP, ale co děláme? Snažíme se prosazovat zájmy velkých skupin, podniků. Eh, to je, ten rozpočet je proti lidu, to nás nepřekvapuje, proto chceme bojovat pro velkým průmyslovým konglomerátům. Děkuji. Děkuji. Máme zde otázku od paní Grapíny, pane Papadikis. Papadakisi, berete otázku? Ano. Hm. Milý kolego, paní, já chápu, že vydáváte do opozice, eh, že jste proti, pardon, společné zemědělské politice, protože říkáte, že to z toho profitují jenom někteří, ale vy chcete snížit eh, roz, rozpočet na tuto politiku, nebo chcete ne, eh, bojovat proti eh, únikům DPH a podobně, takže mm, a tak získat prostředky i na tuto politiku SZP, společnou zemědělskou politiku, pan Papadakis. Kdo bude profitovat z nové zemědělské politiky? No to budou velké zemědělské podniky a další průmyslové konglomeráty a eh, a ne malá hospodářství, která opět budou obětí, budou poškození a na tom vydělají jenom ti velcí. A mm, v této mm, takto ta e, zemědělská politika bude pokračovat. Tak to bylo i v minulosti a obětmi budou malé podniky. Za ně třeba bojovat. Děkuji. Pan Fernandez. do Conselho desde novembro do 2018. Děkuji, paní, pane předsedo. My očekáváme už od roku 2018 tento mimořádný summit rady, ale lépe pozdě než nikdy. Je potřeba, abychom měli dostatečné finanční zdroje k tomu, aby Evropská unie eh, byla solidární, produktivní, aby docházelo k udržitelnému růstu a aby eh, byla, se ochraňovalo životní prostředí. Nové vlastní zdroje, to je řešení. Nové vlastní zdroje, které musí ukončit tu logiku spravedlivé návratnosti. Musíme dosáhnout nezbytné úrovně k tomu, aby tedy rozpočet Evropské unie byl dostatečný. Nemůžeme penalizovat občany Evropské unie. Takže je zde velmi jednoduché pravidlo, které bychom měli. Kdo neplatí, musí zaplatit. Obhajujeme zde daň z finančních transakcí a také jsme pro eh, daň eh, z digita- těch, zdanění těch digitálních gigantů eh, uhlíkový trh, snižování tohoto trhu, směřování k bezuhlíkové ekonomice. Toto jsou důležité příjmy tady eh, tento uhlíkový trh. Já doufám, že rada opravdu bude na výši té situace a že nezradí občany Evropské unie, že nebude škodit zemědělcům, těm nejchudším eh, regionům eh, zem, rozvoj zemědělských oblastí a že bude podporovat růst, který bude příznivý pro životní prostředí. Toto je povinnost rady. Pokud rada tuto povinnost nedodrží, tak zamítneme váš návrh. Děkuji. Děkuji na minutu a půl paní Kadia Zabal Rubial. Mnohokrát děkuji, paní předsedající. Devě, dva roky hovoříme o víceletém finančním rámci a nyní to vypadá, že se úplně dobře nezačíná v hodině pravdy. Pan Charles Michel nepřišel do parlamentu a to není dobré. A také to, co předložila, to, s čím přišla rada, není příliš pozitivní je eh, nutné eh, mít na mysli eh, to, že to, co navrhuje Rada, parlament v žádném případě neschválí. Musíme hovořit o tom, jaké politiky potřebujeme na evropské úrovni a jak je budeme financovat. Je potřeba mít evropské politiky, protože výsledky těchto politik jsou lepší, když se dělají na evropské úrovni než na národní úrovni, protože Evropa je efektivnější, je solidárnější. Některé politiky se mohou dělat pouze na evropské úrovni úrovni a také Evropa jediným řešením. V každém případě z toho všichni můžeme profitovat. A já nechápu, proč diskuze v radě vychází ze špatných premis. Um, to, co mě eh, znepokojuje, je především politická diskuze. Jak chcete eh, dosáhnout ehm, eh, dohody, když tomu přistupujete tímto způsobem. Jak chcete financovat ehm, zelenou, novou zelenou dohodu? je eh, nutné, ne, nebo není možné realizovat tuto dohodu, aniž byste podporovali naše zemědělce, náš průmysl a tak dále. Pokud nebudeme mít rozumný rozpočet, potom alternativa bude eh, ekonomická a politická eh, nerelevantnost a zhroucení evropského projektu. Děkuji na minutu a půl, pan Kerner. Děkuji, paní předsedající, kolegové, kolegyně. Většina zde hovoří jenom o větším rozpočtu, ale já si myslím, že musíme hovořit o lepším rozpočtu. A to bude možné jenom tehdy, pokud eh, budeme vydávat peníze na věci, které skutečně přinášejí evropskou přidanou hodnotu. Um, Existují občané, kteří se obávají o svá pracovní eh, místa. Eh, očekávají, že budeme investovat eh, do inovací tak, aby v budoucnosti existovaly odpovídající pracovní místa. Existují starší dámy, které mají obavy z terorismu a očekávají, že Europou a Eurojust budou odpovídajícím způsobem financování, aby bojovali proti terorismu a organizovanému zločinu. A máme také studenty, kteří ehm, chtějí eh, jezdit po Evropě v rámci svých studií, v rámci Erasmu, tak aby se Evropa sjednocovala musí být eh, jasné, že když budeme eh, peníze vydávat rozumným způsobem na evropské úrovni, budou také členské státy samozřejmě eh, muset i přemýšlet o tom, kde se případně může ušetřit. To je zcela normální, ale je jasné, že nemůže existovat žádný rabat v Evropě na právní stát. Není možné, aby některé státy v Evropě přijímaly evropské peníze a poté pošlapávaly evropské hodnoty hodnoty. Potřebujeme jasný mechanismus právního státu. Ne nějaký vycházející z politických her, ale skutečný mechanismus, který bude objektivní. Když nebude dodržován právní stát, potom z Evropy do daného státu nepoplynou žádné peníze pan Vilimský na 1,5 minuty. Děkuji, dámy a pánové. Máme zde EU fanatiky, kteří chtějí další a další miliony pro Evropskou unii. Já se proti tomu chci postavit. To nemůže být dobrá reakce. A Opustila nás Británie a teď voláte po ještě více e, peněz. E, menší Evropská unie potřebuje také méně peněz a to je jasné. Vůbec jste neodpověděli na otázku, zda nyní e, chceme přesunout více kompetencí do Bruselu nebo zpět na členské státy. A ve volbách od roku 2016 tato otázka nebyla zodpovězena. Nicméně přišel Brexit, referendum o Brexitu, komise přišla s pěti scénáři v reakci na Brexit, a, ale ještě nemáme konečnou odpověď. Nyní v roce 2020 se eh, konečně by měla zahájit eh, konference o budoucnosti, ale ta nezačne na začátku roku, ale někdy v polovině roku a bude trvat do roku 2022. Eh, takže otázka, takže to nyní volat po více penězích je naprosto přehnané protože eh, není jasné, jakým způsobem ty peníze budou vydávány. Už v Lisabonské smlouvě se hovořilo o eh, redukci komise o třetinu. To by znamenalo méně komisařů, méně byrokracie, méně směrnic a také méně výdajů. Já eh, jsem zástupce země, která je čistým plátcem a já nechci, abychom vydávali více peněz do Evropské unie. Děkuji, pan Kormal, na jednu a půl minuty. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové debata o rozpočtu je rozprava, která se týká naší budoucnosti. Má technický ráz, kterého se obávají někdy občané a já zde řeknu ty věci, co možno nejjednodušeji, tak aby už nebylo možné ignorovat ty cíle, které jsou před námi. Rozpočet EU na příštích sedm let by měl umožnit nebo ne Evropě reagovat na klimatické a sociální výzvy. Musí to tedy nutně být rozpočet, který bude bojovný, který bude umožňovat boj. Musí to být globální globální rozpočet, který bude zvýšen nejméně na úroveň 1,3 HDP, tak aby EU měla nezbytné prostředky k provedení své ekologické transformace. Bojový rozpočet, to znamená, že minimálně 50 rozpočtu musí být věnována na ochranu klimatu a životního prostředí. A bojový rozpočet musí mít takové daňové nástroje, které zajistí ekologickou transformaci například tím, že se náležitě zdaní emise CO2 nebo finanční transformace transakce nebo daň z kerozinu tak, tak, aby byly dostatečné vlastní zdroje na 2, 2 eura, 1 euro z národní kasy a zbytek bude tedy věnován do evropského rozpočtu. Bude to jednak vítězství politické Evropy a ukončení nezodpovědné politiky, která nás vede přímo do zdi. A to musíme se opravdu zavázat k tomu, že půjdeme touto cestou. Pan Cile? Vážený Děkuji. Ten summit eh, v Evropské radě jsou země, které nechtějí platit už ani 1% HDP a jiné by zase chtěli více federativní Evropu. V Evropě je eh, rozpočet eh, by měl vypadat jinak. Při této rozpravě Bohužel jsou rozdílné názory, jsou zde, pokud se týká politiky soudržnosti, zemědělství, například pokud budeme podporovat vojenský průmysl, to by mělo být tedy financováno spíše z jednotlivých rozpočtů národních států. Ambiciozní rozpočet a dostatečné finanční prostředky na soudržnost, to je, právě, je to právě toto období, kdy eh, se tedy bude poskytovat o 25 eh, peněz méně, mož, rozvojové možnosti, rozvoj venkova, ten by, to by bylo ještě horší než dříve, kdyby se ty prostředky snížily a to by mělo velký vliv na demografii. Pan Gužmao na jednu a půl minuty. Bez, bez mikrofonu. Ano. Děkuji. Vážení zástupci Rady a komise, dnes se zde jsou navrženy škrty v zemědělské politice a občané byli klamáni ohledně nové zelené dohody a čelíme zde určité institucionální krizi. Nejsou zde nové peníze pro novou zem, zelenou dohodu, takže spíše by docha, bude docházet k rozpočtovým škrtům. Revize rozpočtu by způsobila, že nebudou eh, dostatečné prostředky financování fosilních paliv. Jsou zde nové finanční prostředky, ano, ale věnované spíše na militarizaci Evropy, to znamená například na podporu německého a francouzského zbrojního průmyslu. To, že zde máme institucionální krizi, tak to proto, že Rada a komise nechtějí využít finanční prostředky Evropské unie eh, tak, aby to splnilo jejich slovo. Hovoří se zde o sociálních, ekologických cílech, ale nejsou to ty oblasti, do kterých kterých se skutečně investuje. Děkuji na jednu minutu pan Dženžeši. Děkuji a na začátku také chci vyjádřit poletování, že pan předseda rady zde není přítomen. Velice rád vidím, jaké komise přijala priority v minulém roce, především ty, které chtějí zlepšit evropskou konkurenceschopnost a posílit evropskou solidaritu prostřednictvím sociálního pilíře. Bylo by to katastrofické vyslat signál, kdybychom odložili přijetí rozpočtu, nebo kdyby tam nebyly dostatečné prostředky na implementaci našich cílů. Paní van der Leyen řekla, že je třeba, aby zde byla správná rovnováha mezi novými prioritami, ale nové cíle, především ty, které se snaží zlepšit postavení EU v globální konkurenci, tak těch lze dosáhnout, pokud všechny ty eh, cíle soudržnosti budou realizovány. Evropa nemůže fungovat s takovými ekonomickými strukturálními rozdíly, ty je třeba eliminovat aspoň, nebo aspoň zredukovat. Jinak se nepostavíme čelem do budoucna, pokud zde bude existovat takový sociální či platový rozdíl mezi členskými státy. Proto musíme posilovat nástroje soudržnosti a bojovat proti korupci. Děkuji, pan Morešan, minuta a půl. Děkuji, paní předsedkyně, připravení, příprava rozpočtu na příštích sedm let, eh, to eh, zde já myslím, že proto tady by měl být Jean-Michel. Eh, pokud nám nemá co říci, tak aspoň by měl přijít a poslouchat. No proč? Protože poslední slovo na při... právě má Evropský parlament. My dáme souhlas s rozpočtem pouze, pokud naše priority tam budou. A jaké jsou naše priority? Za prvé soudržnost a zemědělství, financovat je řádným způsobem, budou důležité po celé Evropě. Dále financovat nové priority Unie ve světle politických ambicí Komise mm, chce naši podporu při financování budoucích priorit. A já vám řeknu, co se eh, stalo s rozpočtem na výzkum tento rok. Rada říká, to je důležité, ale co udělalo? Eh, je tam škrt 500 milionů euro. My parlament eh, říkáme, že rozpočet na výzkum je důležitý, takže ho zvýši, chceme zvýšit o 700 milionů, takže to je důležité. A nemůžeme dávat opozice, já nevím, zemědělce proti studentům Erasmu a podobně. Buďme upřímní. Postoj Evropského parlamentu to je postoj, post, pozice nebo postavení, které nám umožňuje eh, eh, a pomůže paní van der Leyen vůbec implementovat její program. Takže parlament musí participovat na vyjednávání před radou, která se sejde 20. února a my bychom měli být poté zapojeni i ex post při implementaci a musím jasně říci, pokud, je, pokud bychom měli volbu buď to opozdit o dva měsíce, a ne, nebo tedy nemít eh, dobrý nebo urychlený rozpočet, tak my radši to odložíme o dva měsíce, ale jsme připraveni vyjednávat již, již od e, listopadu 2018, ale vlekla to rada. Děkuji na minutu paní Gualmini. Paní předsedající, vážení kolegové, je skutečně na čase vstát a jednat. Víceletý finanční rámec je skutečně poslední příležitost, jakou máme, abychom změnili Evropu na nadcházejících sedm let, abychom šokovali své evropské občany. Ano, šokovali je. Je třeba šokovat každého v EU. Musíme zvýšit celkový objem dostupných zdrojů. A neodmítat 1,3 eh, eh, HND, eh, tak abychom mohli zajistit financování našich priorit. Nikdo si doufám ne o, nikdo se doufám neodváží vzít dětem to, co je jejich právo, jídlo, zdraví a vzdělávání. A tradiční mainstreamové evropské programy musí být také financovány nemůžeme vést eh, válku eh, mezi eh, politikami, jako je politika soudržnosti a politika zemědělství. Také musíme financovat Erasmus. Pokud jde o příjmy, nesmíme zapomínat na možnost daně z finančních transakcí a daně pro nadnárodní společnosti. My věříme ve více Evropy, ne v méně Evropy. Věříme také ve veřejné investice a ne v omezování rozpočtu. Věříme v dobrou rozpoč- společnost, což je společnost pro mnoho, nikoli nikoli jenom pro některé, takže rada musí vyslyšet náš hlas. Děkuji. Paní Armá na minutu. Paní, paní předsedkyně, dovolte mi, abych se zmínila o třech aspektech souvisejících s fondy soudržnosti. První aspekt je výše těchto fondů, těchto prostředků. Pokud ze 100 euro země jako Rumunsko dostane 60 euro, ta investice nebudou až tak vysoké, a ten k tomu pokroku nedojde. Druhá věc, úroveň spolufinancování. Pokud dojde k navýšení eh, úrovně eh, tohoto eh, poměru spolufinancování a předfinancování, tak některé státy prostě se zřeknou, nebudou využívat fondu soudržnosti. A třetí aspekt, jde o tu lhůtu pro předkládání žádostí o platbu. V současné době tři roky, pokud dojde k náhlé změně na dva roky v tom prostředí, kde už eh, máme spoždění oproti stávajícímu rozpočtu, tak to bude mít velmi významné dopady na využívání těchto fondů, negativní dopady. Děkuji. Thank you, Mr. Borkia, for one minute. Děkuji, minutu pan Borkia. Děkuji, paní předsedkyně. Každý sedmý rok eh, jsme mm, eh, jaksi eh, svědky takovéto hry, ale musíme být pragmatici, mm, protože mm, v této době musí převládnout realismus a tady jsem slyšel málo realismu, spíše to byly různá přání, Eh, aby eh, rozpočet snižoval znečištění životního prostředí, řešil nezaměstnanost, rozdíly mezi lidmi. To je velký seznam různých přání, ale jaká je naše možnost vůbec to nějak zvládnout? Eh, já myslím, že především je třeba se zaměřit na mrhání, plítvání penězi, na neefektivitu. A je třeba, abychom především byli efektivnější ve vědě, ve výzkumu, v zemědělství a tak dále. Když jde o škrty na eh, třeba eh, příspěvku Turecku a na podobné věci. No, to je důležité, protože jinak Evropa se stala takovým bankomatem pro všechny a to je absurdní. Pan Eckhout na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. Předsednictví eh, nemyslíte, že je rozhodný den. Někteří brání eh, fondy soudržnosti, někteří brání eh, zemědělství, někteří chtějí více peněz, někteří chtějí méně peněz. Ale kde je diskuse o modernizaci? Kde je diskuse o tom, že připravujeme naši ekonomiku na Green Deal? Kde je diskuse o právním státu? Kde je tato diskuze? A já vyzývám ty země, které eh, budou později hodně hovořit o modernizaci. Vyzývám Finsko, Švédsko, Dánsko, Německo, Nizozemsko, Rakousko. Pokud chcete modernizaci, pokud chcete novou ekonomiku, pokud chcete právní stát, nemůžete to vyměnit jenom eh, za um, halíř nebo za nízké procento. Tohle by neměla být diskuze o um, to, jestli to bude více nebo méně 0,1%. Ehm, eh, to by naši briští kolegové nazvali eh, naprostým nesmyslem. Pan Žonce. Mnohokrát děkuji, paní předsedající. A pane komisaři, domníváme se, že financování eh, společného víceletého eh, rámce do roku 2027 eh, by mělo být rozšířeno ještě dále, tak jak to bylo v období do roku 2020 je třeba, abychom zde neměli problémy při přechodu mezi programovacími obdobími. Proběhl Brexit. To víme, nicméně všechny členské státy by měly platit své příspěvky na základě rační, eh, jasných pravidel. Je třeba, aby zde nebyly eh, rabaty. Země, které v tuto chvíli mají eh, rabaty, platí 0,7%, zatímco jiné členské státy, které jsou méně um, rozvinuté, platí 0,85%. Takže eh, je třeba mít eh, také samozřejmě fond pro spravedlivý přechod, ale nesmí to být financováno na úkor jiných politik. A paní Bjork na jednu minutu. Děkuji. děkuji komisi a také předchozím řečníkům, kteří chtějí více peněz pro Evropskou unii, ale samozřejmě musíme se podívat na to, co je možné udělat. A nechceme, abychom vydávali peníze bez reform. Je třeba vydávat, je třeba zabývat se v tuto chvíli reformami. Samozřejmě nejsme proti boji proti klimatickým změnám, ale peníze jsou potřeba také na eh, sociální podpory v jednotlivých členských státech. Nesmíme investovat peníze eh, do nečistých eh, technologií, které jsou špatné pro klimatické změny. Musíme reformovat také společnou zemědělskou politiku Nebudeme také financovat eh, Erdoganovu eh, pohraniční politici a poli, policii a nebudeme financovat ehm, eh, zbrojení. Nechceme mít členské státy, které nebudou zároveň dodržovat právní stát a základní hodnoty. Děkuji na jednu minutu pan Kominy Oliveres. Děkuji, paní předsedkyně je potřeba tlačit na lepší a vyšší rozpočet a na komise, aby vlastně měla víc pravomocí pro posílení demokracie. Musíme musíme být schopni svěřit, pověřit komise skutečnou legitimitou v oblasti přímé demokracie, jinak se nám nepodaří dosáhnout dobrého eh, rozpočtu. Jak vybudovat Evropu s rozpočtem, který je tak nízký, čistý my jsme čistým plátcem do evropského rozpočtu a chceme takto pokračovat. Ale co se týká finančních perspektiv 21-27, například podporovat výzkum a inovace, to je opravdu hnací motor, podmíněnost, demokracie pro fondy soudržnosti, bod proti klimatickým změnám, proti sociálním nerovnostem a tak dále kdy budeme mít odvahu vybudovat skutečný systém vlastních zdrojů, uhlíková daň, digitální daň, daň z finančních transakcí, ty by měly sloužit evropským občanům, demokratická legitimita, finanční kapacita, pluralistická demokracie. To jsou skutečně hodnoty, ze kterých musíme vycházet a z těch nemůžeme slevit. Paní Holmajer na jednu a půl minuty. Děkuji, malá paní, milá paní komisařko, vážené kolegyně a kolegové, paní předsedkyně. Způsob, jak rada se staví k víceletému finančnímu rámci, je opravdu velmi problematický trošku zemědělství, trošku soudržnosti, žádné velké ambice pro výzkum a vývoj, trošku méně Erasmu, 0,1 je maximum, co možno nejvíce programů, ale velmi podfinancovaných. To je vlastně takový motiv, motiv já tobě, ty mě. Musíme se podívat na ty vlastní úkoly, které máme, což znamená, že musíme podporovat a investovat více do výzkumu a vývoje. Musíme k tomu také přivádět země v oblasti soudržnosti soudržnosti, aby investovali více do výzkumu a vývoje pokud nebudeme investovat do tohoto odvětví, tak prostě ztratíme konkurenceschopnost, nebudeme schopni být konkurenceschopní vůči Číně, vůči Spojeným státům americkým a nepodaří se nám plnit naše úkoly musíme se podívat a hodnotit to v souvislosti s konkrétními úkoly. Pokud chceme chránit externí hranice, tak musíme mít dostatek prostředků a agenturu vybavenou dostatečnými kompetencemi je, musíme říct, jaké úkoly tedy chceme případně vyškrtnout, jaké agentury už nechceme. To musí rada říct, jaké úkoly už nechceme plnit v rámci evropské úkoly, ale přidělit více úkolů a k tomu tedy méně financování, to prostě nemůže financovat boj proti klimatickým změnám, proti nerovnostem ehm, ne, neinvestovat do výzkumu a vývoje to nejde. Prostě Fond pro spravedlivou transformaci nemůže všechno vyřešit. Já Myslím, že se na to musíme podívat více z evropské eh, perspektivy a více investovat do výzkumu a inovací. Děkuji. Děkuji, pan Andrie, na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně máme stále menší rozpočet, stále větší očekávání a stále větší zklamání a stále méně Evropy. Taková je situace, ve které se nacházíme. Bylo by potřeba více Evropy, více efektivnosti, více soudržnosti a zlepšovat každodenní život evropských občanů. Ale abychom měli více Evropy, tak musíme do této Evropy investovat. Ale musíme konstatovat, že se děje pravý opak. Zel Evropská zelená dohoda, mechanismus pro spravedlivou transformaci transformaci. Od toho tolik očekáváme, ale a zem, politika soudržnosti a budoucí společná zemědělská politika, kterou bude potřebovat reformu protože eh, nahřívání planety to je skutečný problém a zelená dohoda musí být skutečnou příležitostí pro zásadní změnu ekonomického modelu. V těchto podmínkách je naprosto zásadní, abychom zapojili program vlastních zdrojů do zelené dohody. Evropa se musí vybavit prostředky pro to, aby se mohla reformovat i přes podporu komise rada není na výši těch úkolů, které, které jsou ve všeobecném zájmu. Často bohužel jsou podřazeny nějakým konkrétním specifickým zájmům. Apeluji tedy na předsednictví rady, aby eh, neudělala, nedělala pouze kosmetické změny a nějaká malá, drobná kosmetická opatření, která neřeší velké problémy. Musíme skutečně plnit evropské ambice a konkrétní reformu, abychom se vybavili dostatečnými prostředky. A to znamená, že musíme mít takový víceletý finanční rámec a rozpočet, který bude navýšit těchto ambicí

Mnohokrát děkuji, paní předsedající, dámy a pánové. Mně připadá trochu zvláštní tón této diskuse, protože téma zní příprava mimořádného zasedání Evropské rady dne 20. února o víceletém finančním rámci. Ale co zde děláme? My v podstatě a zde napadáme radu a stěžujeme si na to, že zde není pan Michel. Nevím, jestli je to dobré pro vyjednávání a pro konečný výsledek. Já si myslím, že bychom se měli vrátit k tomu, co skutečně chceme. A myslím si, že jde o to, že zde máme jenom omezený rámec, omezené prostředky a ty musíme nějakým způsobem využít. a přestaňme být nespokojení s tím vrabcem v ruce a přestaňme se honit eh, za tím holubem na střeše. Eh, zkrátka, jestli to bude 1,7 nebo 1,07 nebo 1,11%, já myslím, že to je zkrátka dost. Eh, děkuji na jednu minutu paní Desuter. Děkuji, paní předsedající Příštích sedm let bude zásadních, protože určí to, jak naše děti budou žít na planetě a e, naše společnost musí projít ekologicky ekonomikou a digitální transformací sociálně spravedlivě. Kolegové, to je více než nějaký členský příspěvek do rozpočtu. Tady je to odraz našich ambicí. Proto je třeba podpořit investice a to masivně, bez toho, aniž bychom nutně zvyšovali příspěvky členských států. Nebojíme se jít cestou vlastních eh, zdrojů, eh, eh, ať jsou to velké finanční transakce, ať je to uhlíková daň, ať je to zdanění kerosénu a podobně, protože my musíme nalézt peníze navíc, abychom realizovali Green Deal a občané Eh, eh, nemohou ale přijít o ty své možnosti, které mají, třeba budovat infrastrukturu, kterou lokálně potřebují, rekvalifikovat se a podobně. Takže toto všechno musí být reflektováno v našem rozpočtu. Děkuji, pan Epping, minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Víceletý finanční rámec eh, se nám vymyká, protože Britové odešli a Ehm, v podstatě Nizozemsko od roku 2000 je největším eh, přispěvatelem na hlavu a teď má dojít k dalšímu navýšení, no to je enormní. 1006 eh, euro ročně na domácnost, to je přehnané pro Nizozemsko. A eh, i zde to mm, v podstatě já jsem tady ani neviděl členy DVD eh, a dalších eh, našich vládních stran, které eh, údajně hájí zájmy našich občanů, ale já tady nevidím. Ano, úkol těchto členů parlamentu je hovořit za zájmy lidu a my bychom měli vetovat i třeba tak jak se to udělalo v době Rakouska a měli bychom smést tento návrh ze stolu. Děkuji, pan Ferreira. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Čistý plátce a čistí příjemci evropské integrace musí, je zde vě, stále větší tlak na fondy soudržnosti, které vlastně by poškozovaly určité země. Tento návrh eh, bude, bude, eh, nám říkáte, že je nezbytný, ale přitom je nepřijatelný pro země soudržnosti, je nyní do, okamžik, kdybychom měli jednat. Jsou zde roz, eh, to pouze zvyšuje rozdíly a nevede to k žádné dobré budoucnosti. Fondy soudržnosti by měly snižovat eh, přitom rozdíly takzvané nové priority rozpočtu, to je pouze forma pro ty nejbohatší země, aby měli, nacházeli stále více peněz pro země, které využívají soudržnosti. Je, pod, je to okamžik, kdybychom měli pochopit, pokud chceme získat znovu svou svrchovanost a svou důstojnost, tak bychom měli eh, se zaměřit na větší svrchovanost a tohoto rozpočtu. Děkuji. Pan Senčič, Sinčič na dvě minuty. Děkuji. Paní von der Leyen, vy jste hovořovala o, hovořila o financování a finančních politikách, ale nebylo, nezaznělo zde, jak vlastně ten systém by měl být financovaný v Chorvatsku. V Chorvatsku máme vlastně 11 eh, středisek, který, eh, která by měla zajišťovat toto financování. Žádné investice, ale Eh, ani, ani v Chorvatsku. 75 obyvatel na kilometr, například v Německu je to dvojnásobek. Takže ty podmínky nemohou být stanoveny stejně pro všechny země, musí být zohledňována specifika jednotlivých zemí, jinak to vede spíše k opačným, k perverzním uh, dopadům. Hm, hovoř. Uh, vydává se příliš mnoho prostředků pro zákazníky chorvatského establishmentu a to by vlastně vytvářelo stále více nákladů. To, co se nedosáh, nezničila válka v Chorvatsku, tak by se zničilo nyní. Děkuji. Děkuji pan Lavandovský na dvě minuty. Děkuji. Historie by se neměla opakovat v lepší. Ale bohužel, co se týká víceletého finančního rámce, tak se historie opakuje a bohužel špatným způsobem v roce 2018 eh, už byl předložen eh, návrh a parlament byl tehdy v nepříjemné situaci kdy vlastně se nevyjednávalo o odvětvových projektech, protože ono je těžké jednat o principech, když neznáte čísla. Čís, rozpočet je o číslech a je potřeba znát. A jak říkám, je opravdu škoda, že pan Michel zde dnes není, čili my v podstatě ani nevíme, jakým směrem se bude tento summit s hlavami státu e, ubírat zda tedy to povede ke kompromisu nebo ne. Pokud ano, tak je zde šance na úspěch tohoto mimořádného eh, samitu 20. února a že ten nový vyjednávací box bude k dispozici. Pokud ne, tak se nepodaří dosáhnout schody v prvním čtení. Víme, že to spoždění už je větší než dříve a perspektiva na období 2000, do roku 2020 byla dohodnuta vládami 8. února byla dohodnuta s parlamentem v červnu. A myslím si, že vlastně ty lhůty jsou podobné a že to v letošním roce není příliš realistické že se to do toho dosáhne a toto je, dává velmi špatný obrázek o Evropské unii, protože příjemci peněz a občané chtějí vědět, co jim budoucnost přinese a k tomu je potřeba evropský rozpočet. Děkuji, pan Laručiru na jednu minutu. V roce 2012 Mario Draghi nám vysvětluje, že centrální banka udělá vše, aby zachránila eurozónu a centrální banka vloží 2600 miliard eh, na čtyři leta na záchranu eurozóny a aby se zachránilo klima. Tam vložíme kolik do záchrany klimatu? Záchrana společné měny, to bylo evidentně důležité, ale záchrana naší unikátní planety, našeho unikátního lidstva, to není důležitější? jsme připraveni udělat cokoliv, co bude nezbytné, abychom, eh, abychom prosadili Green Deal a spravedlivou transformaci. 300 miliard až 500 miliard chybí každý rok na Green Deal. 300 až 500 miliard chybí údajně každý rok. A na sedm let my jsme rozhodli v tom fondu 7 miliard, takže řešení je, eh, jsou vlastní zdroje tak abychom nemuseli chtít eh, navíc eh, eura od, chud, eh, od průměrných lidí v Evropě. Dnes zde je třeba jít cestou vlastních zdrojů, daní a skutečně, mm, protože teď v těchto měsících buď rozhodneme o Green Dealu nebo Greenwashingu. Děkuji, pan Dekerle, minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Milí kolegové, ti, kteří vědí, že nejenom jsem francouz, ale také jsem i zemědělec a bývalý zástupce zemědělců, tak určitě se nebudou divit, že chci zdůraznit, že rozpočet společné zemědělské politiky je velká výzva. Já myslím, že to je v zájmu eh, celé Evropy, kdy, jak hovořím teď, abychom financovali nové ambice EU, tak e, je třeba dělat snad škrty v historických politikách, no to by byla velká chyba. Máme zde tři důvody. Všechny mm, mocnosti, zemědělské mocnosti podporují své zemědělství, takže i my máme tuto odpovědnost. Potom agroekologická transformace, e, včetně Green Dealu, to uspěje pouze pokud budeme mít zemědělskou politiku, která bude mít prostředky. Rozpočet CZP také bude záviset na kvalitě a různorodosti naší mm, mm, potravy, rovno, bude to záviset na rovnováze v zemědělství a e, na pomoci e, zemědělcům, kterých musí být více, takže mm, je proto nesmí klesnout rozpočet na SZP a děkuji, že jste mě e, vyslechli a snad vyslyšíte. O to děkuji víc. Děkuji. Modrá karta, paní Krapíny, ale vy jste již měla, eh, takže budeme pokračovat na minutu, pan David. Výbor Evropského parlamentu je nespokojen s nízkým ekonomickým růstem v eurozóně. Jen 1,1 Očekával bych tedy řadu opatření, aby Evropská unie v tolik v růstu nezaostávala za Čínou a Spojenými státy

Dovolte mi, abych vás vezval, abychom jaksi o trošku odstoupili od těch čísel. Jednání o víceletém finančním rámci není ani tak o konkrétních číslech, ale o cílech. Ne, podaří se nám zajistit dobré životní standardy občanů, pokud eh, tyto cíle nebudou splněny, protože politika soudržnosti trpí významnými eh, škrty. Někteří farmáři jsou považováni za druhořadé, aspoň to tak vypadá, protože návrh komise nehovoří o harmonizaci přímých plateb například, jaké cíle jsou důležitější pro ty některé členské státy a pro naše společné cíle. To souvisí eh, také s diskusí o výši příspěvku jednotlivých členských států. Já souhlasím, že EU čelí novým výzvám, ale ty nové výzvy musí být financované novými penězi protože můžeme eh, pouze eh, vzít financování z určitých konkrétních oblastí, pokud bude společná dohoda, jinak by to nemělo smysl. Pan Kužmiuk na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající, paní komisa, paní předsedkyně, škrty navržené předchozí komisi v politice soudržnosti o 10% společné zemědělské politice také, tak ty eh, zamítla pozice eh, přijatá v Portugalsku 17 členskými státy, které se nazývají přátelé soudržnosti. Není možné Možná by bylo tedy dobré eh, seškrtat ty rabaty a najít eh, nové vlastní zdroje. Rada říká, že to je možné, ale za podmínky, že nebudeme eh, jednat optikou přísplátců a příjemců a bohužel se zde zaměřujeme pouze na eh, kapitálové toky. Čistí plátci eh, využívají účasti na jednotném trhu. Němci platí 27 miliard a jako příspěvek a mají 200, milion, 200 miliard eh, vý, výhod z tohoto západu. Evropské země využívají a mají velký příjem z jednotného trhu. A když vzohledníme všechny tyto finanční toky, tak pouze tehdy můžeme mluvit o utváření budoucího rozpočtu. Je vždy potřeba dosáhnout kompromisu. Pan Ressler. Poštovaná podpredsednice, kolegice i kolegy. Mnohokrát děkuji, paní předsedající, vážení kolegové a kolegyně. A potřebujeme podpořit novou generaci a to bude možné pouze při, s investicemi do vzdělávání a inovací. Musíme zajistit to, aby náš kontinent byl připraven na digitální eh, revoluci a také je třeba, aby eh, byl připraven na nové technologie a na konkurenci eh, se silnými globálními hráči. Víceletý finanční rámec musí nadále snižovat hospodářské a sociální rozdíly mezi členskými státy. To je jeden ze základních cílů, jeden ze základů Evropské unie samotné. Je to důvod, proč Evropská unie zdůrazňuje, že je třeba věnovat pozornost regionům, které čelí demografickým výzvám a také regionům, které jsou ovlivněny a, a průmyslovou transformací. Nemůžeme ignorovat demografické změny v zásadních částech Evropy. A je třeba, aby evropský rozpočet skutečně přinesl soudržnost a rovnost pro evropské občany. Je třeba tento vývoj podporovat především ve znevýhodněných oblastech. Paní Bonafé, na jednu minutu. Příští týden eh, eh, se sejde mimořádná eh, Evropská rada, aby řešila téma, které je zásadní, to znamená, jakými prostředky bude disponovat Evropská unie v letech 2021 a 2027 vzhledem k novým výzvám, které před námi stojí a chceme, aby to byla společnost bezpečnější, modernější, sociálnější, ekologičtější. Parlament požadoval ambiciozní cíl, ale ambiciozní rozpočet, ale jaká je reakce tedy Eh, rady a vlád zde eh, je, jak tedy dělat více, mít více politik bez eh, zdrojů, které nechtějí členské státy dát. Je třeba a tedy využít evropský projekt jako něco, co bude zlepšovat věci, které nefungují. A zde tedy nejde mm, jenom o rozpočet, jde o samotnou důvěryhodnost Evropské unie, tedy apelujeme na předsednictví rady, aby vz, předali eh, členským státům tady eh, naše slova, naše poselství. Nemůžeme si pohrávat eh, s budoucností Evropské unie, protože to je budoucnost nás všech. Děkuji, pan Torvalds na minutu. Já myslím, že je zde zásadní otázka, před jakými výzvami stojíme. A tyto výzvy bychom mohli popsat možná následujícím způsobem. Jde zde o výzvu vytvořit v podstatě nový průmyslový ekosystém. To není žádná science fiction, to není Huxley, je to realita. Z tohoto důvodu potřebujeme především rozpočet, který bude odpovídat a pařížské dohodě. Potřebujeme rozpočet, který bude odpovídat e, novému zelenému dílu. Potřebujeme také výzkumný rozpočet, který bude odpovídat současným výzvám. A tento výzkumný rozpočet samozřejmě musí být kompatibilní s rozpočty na výzkum v jednotlivých členských státech. Jde zde především o více Evropy, nikoli méně Evropy. Mnohokrát děkuji paní Bizoto na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Já mm, se vás ptám, myslíte, že my Italové jsme eh, hloupí, že můžeme pořád obelhávat občany? A mm, takže i eh, vy jste eh, úplně mimo, vy evropští byrokraté, protože Italové již mají dost toho být bankomatem a být okrádáni o miliardy euro každý rok. A my všichni jsme unaveni nad tím, když vidíme, jak Evropa dává naše eh, eh, prostředky Erdoganovi, Turecku a dováží sem nelegální imigranty. To je hamba, hanba. A připravuje se ještě něco horšího, jak to vypadá. V příštích sedmi letech vy chcete vytvořit novou daň, kterou opět ponesou naši občané a vy se snažíte ji zamaskovat jménem eh, vlastní zdroje. No, to znamená, opět si chcete z nás utahovat. Pozor, ale pozor, protože trpělivost Italů skončila. A my uděláme vše, abychom skoncovali s pošetilostmi této Evropy.

Máme zde máme mnoho mladých lidí, kteří doufají v vývoj, eh, výzkum, eh, vědu, program Erasmus, kteří vlastně se chtějí připravovat na život na, a věří v politiky, kteří eh, jim připraví odpovídající reakce, odpovídající finanční rámec. Charles Michel řekl, že 20. Eh, února ne- neodejde ze sálu dříve, než bude dosaženo dohody. Ale dnes jsme například slyšeli eh, některé, eh, stá, o státech, které někte- kdy některé profitují více z politiky soudržnosti, že musí výjít ze své komfortní zóny, ale musíme, slyšíme, že chceme více flexibility jakožto zákonodárci, ale není to žádné řešení pro to, kde najdeme prostředky. Takže teď nesmíme hrát nějaké hry, že příliš eh, dostáváte příliš mnoho úkolů a příliš málo prostředků, ale musíme se skutečně rozhodnout. Jsme všichni na jedné lodi a já doufám, že se setkáme s Charlesem Michelem do 20. února. Je to důležité, abychom si sedli, aby se nám podařilo vyřešit ty systémové otázky a to, jak skutečně vybaven bude evropský rozpočet, abychom u společného stolu našli řešení. Děkuji, paní Plamp, na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři, paní ministrině, samozřejmě rozpočet Evropské unie nes, musí být solidní, pevný rozpočet, musí to být rozpočet, který bere v úvahu naše schopnosti, naše kapacity umožňovat rozvoj pokud je to nezbytné v jednotlivých členských státech, ale je také potřeba, aby to byla reakce na ty nové úkoly, na ty nové výzvy. Já si dokonce myslím, že rozpočet se nesmí omezovat na určité matematické cvičení. Je potřeba pokračovat v projektech, které tolik potřebujeme. Politika soudržnosti. Politika soudržnosti. Evropský parlament už vyjádřil své stanovisko k tomuto. To nesmí být revidována tak eh, s nějakými novými iniciativami, tak jak to bylo eh, v případě toho Fondu pro spravedlivou transformaci, který by měl mít eh, k dispozici všechny nezbytné zdroje, tak aby tato transformace byla opravdu spravedlivá. Pokud zde odkazujeme na dopravu například, tak hlavní nástroj financování, mechanismus in, interkonev, pro propojení Evropy. Nesmí se snižovat tyto prostředky, protože když se jedná o rozpočet, tak se jedná o naši důvěryhodnost vzhledem k těm výzvám a naši důvěryhodnost v očích evropských občanů. Děkuji kolegové, měli bychom být trošku flexibilní, máme ještě trošku času, takže se dívám na Catch the Eye. Další pan Garikáno na jednu minutu. Mnohokrát děkuji, paní místo předsedkyně tuto chvíli Evropa čelí existenciální krizi. Vidíme, jak eh, populistické strany stále sílí v Irsku Sinn Féin, eh, v poslední době. A také ty údaje o růstu evropského hospodářství jsou špatné, eh, nemáme dokončenou bankovní unii. A odešla Velká Británie a tím zásadní člen EU. A v této existenciální krizi máme předložený eh, rozpočet, u kterého se bojíme, že bude nejnižší v historii. Máme hodně výzev a nebudeme mít dostatečné prostředky, abychom jim čelili. Součástí tohoto problému je neustále diskuze mezi čistými plátci a příjemci a tato diskuze nám nepomůže pohnout se dále. Potřebujeme systém vlastních drojů, který nám umůže, umožní vyřešit problémy, jako, je, jako jsou klimatické změny a daňové úniky. Tento parlament neschválí víceletý finanční rámec, který nebude řešit tyto problémy a zároveň nevyřeší jednou provždy vlastní zdroje EU protože bez nich budeme neustále mít nedostatek prostředků. Děkuji. Děkuji paní na minutu a půl. Děkuji. Evropský projekt eh, nebude silnější, pokud bude mít slabší Evropskou unii. Takže zprávy, které slyšíme od komise a rady, nejsou dobré. Eh, ano, pokud je tedy o tento víceletý finanční rámec, snížit CZP, fondy soudržnosti nebo Evropský sociální fond. Eh, to znamená, oddálit Evropskou unii od těch, kteří nejvíce ji potřebují. Zemědělci, chovatelé v Španělsku čelí velkým požadavkům i z titulu Green Dealu. To a na, dru, na druhé straně chceme větší konkurenceschopnost a na, dru, na jedné straně chceme snižovat prostředky v, v zemědělské politice. Například mladí lidé eh, skutečně eh, eh, ti jsou nejvíce poškozeni, až 30% nezaměstnanost. My tady říkáme na jedné straně, že to je budoucnost Evropy a na druhé straně chceme snížit Evropský sociální fond, aby ti to mladí mohli začít pracovat digitální výzva, exodus z venkova, pomoc malým středním podnikům a našim regionům, to všechno je nekoherentní, to, co říkáme, protože naše regiony nakonec budou mít méně prostředků na soudržnost a rozvoj. Členské státy zde hrají zásadní roli, ale my jako španělská delegace po Sančesově vládě z EPP chceme, aby vedl bitvu a ta e, socialisté ve Španělsku jsou dost zvyklí na to, že e, dostanou Španělsko na, no, e, na kolena bez prostředků a my jako EPP, my budeme tvrdí a budeme tvrdě bránit zájmy výrobních sektorů ve Španělsku a dalších produktivních Eh, sektoru. Mr. Bergfist Pan Bergfist na jednu minutu. Ano, mnohokrát děkuji, kolegové, kolegyně. Je to skutečně neuvěřitelné. Máme obrovské možnosti Takovéto možnosti máme málo kdy. Můžeme vytvořit eh, lepší Evropu, eh, máme společné výzvy, můžeme eh, přinést mírový rozvoj. To se nám podařilo i v minulosti, i když jsme si mysleli, že to nebude možné. Dosáhli jsme celé řady věcí a já si myslím, že bychom v této spolupráci měli pokračovat. Samozřejmě existují ale i rizika. Nacionalismus, populismus a další obavy. A pokud eh, propadneme populismu, potom už nebude možné nic. Nicméně jsme největším eh, hospodářským, hospodářstvím světa, jsme obrovským regionem, máme zde neskutečné technologie, které nám umožňují čelit současným výzvám, také v souvislosti s klimatickými změnami. Ale musíme to dělat spravedlivým způsobem. Nesmíme eh, ustoupit nacionalismu. François Mitterrand řekl, že nacionalismus je válka. A válka o minulosti, ale my potřebujeme bojovat spíše za budoucnost a potřebujeme zajistit mír a bezpečnost. Děkuji paní Nightgal na minutu. Děkuji paní předsedající. Evropská unie se v podstatě nacházejí na křižovatce. Nemůžeme už se dívat zpět eh, na zájmy minulosti. Nyní se musíme dívat kupředu na společnou eh, budoucnost ehm, Evropy. Přišel čas, abychom se nyní soustředili na budoucí výzvy migrace, bezpečnost, infrastruktura, klima. To eh, je to, co lidé chtějí, aby Evropská unie řešila. A to je také to, co Evropská unie musí udělat se 27 členskými státy. Samozřejmě je zde, je zde volání po větším rozpočtu, ale možná by bylo lepší podívat se na to, jak můžeme zlepšit vydávání peněz, tak abychom zajistili, že um, členské státy, které jsou na tom ekonomicky podobně, budou odpovídajícím způsobem přispívat do evropského rozpočtu. Samozřejmě e, nesmíme také tolerovat porušování právního státu. Já si myslím, že bychom zemím, které porušují právní stát, neměli posílat další peníze. Nesmíme rozdělovat Evropu na sever, a západ a východ. Musíme postupovat společně. Jeden a půl minutu, pan Deutsch. Děkuji. Paní předsedající, vážení kolegové, finská vláda to skutečně nezvládla. Finské předsednictví, a toto formuluji eh, velice zdrženlivě, eh, bylo, fungovalo suboptimálně a tak a jsme nyní v horší situaci eh, než za rakouského nebo bulharského předsednictví. Chorvatské předsednictví tedy má před sebou obrovský úkol. Finské předsednictví přišlo s nespravedlivým systémem, který je nefunkční a nespravedlivý. Je třeba zlepšit tento původní návrh. návrh předsednictví eh, je nespravedlivý bez ohledu na to, zda jste plátci nebo příjemci. Eh, v podstatě dochází k tomu, že se přemysťují peníze z chudších států do bohatších států a to je nepřijatelné. Je to také naprosto absurdní. Hovoří se zde často absurdním způsobem o číslech. Samozřejmě eh, v rozpočtu jsou čísla zásadní. Pokud se podíváme na rozdíl mezi tím nejvyšším a nejnižším návrhem je to 350 miliard eur. To je ten rozdíl. To znamená za měsíc na občana 9 eur. To je ten rozdíl za měsíc na evropského občana 9 eur. A já si myslím, že za tolik peněz budoucnost Evropy rozhodně stojí. Děkuji, pan Gajer, na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně, vážené kolegyně, kolegové. Na posle, u posledních jednáních o víceletém finančním rámci hlavy státu 8. února 2013 došly, eh, dosáhly jednoty a potom v roce 2012 se konal první summit, kde byl seškrtán rozpočet. Ale tady tuto, tuto, tuto historii už známe potom v roce 2013 to bylo 2. prosince, teprve potom byly podepsány konkrétní programy a tady tímto posunem vlastně trpěly eh, další programy v roce 2014, v dalším roce eh, tehdejší komisař pro rozpočet Ginter eh, Tinger správně řekl, že téměř žádné prostředky by nemohly být využívány. To znamená, že už dnes je téměř pozdě na to, abychom eh, zavčas schválili rozpočet po Brexitu eh, co se týká klimatických katastrof, klimatických změn, eh, udržitelnosti. Chceme opravdu si toto dovolit a všichni ti v národní, kteří vlastně poukazují nebo dívají se na své národní rozpočty, tak je skutečně vyzývám, aby se podívali na návrhy týkající se vlastních zdrojů. E, já si myslím, že to by byla nejlepší možnost, aby ukázali svou schopnost 20. února, aby našli společné řešení pro ty společné úkoly, které stojí před námi, abychom jednali společně. Děkuji, pan Hava, na jednu minutu. Doamna Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, Evropská unie potřebuje mít přístup k finančním prostředkům pro budoucí zemědělskou z víceletého finančního rámu, rámce, který bude co nejpředvídatelnější. Máme zde příspěvky členských států na příští programovací období a podle institucí je eh, je to fantastická věc. Hovoří se za to, o tom, že za jedno investované euro máme v našich zemích návratnost 9 eur. A zaznělo zde, že zde máme eh, počet ve výši 900 milionů. Musíme tedy skutečně čelit těmto výzvám, které jsou před námi. Další věc. Finsko bude přispívat ve výši 22,1 miliard euro a získá, získá pouze 13,2 miliardy. Takže 23 a pouze 16,3 miliard na Rumunsko například. My chceme takové evropské fondy na čistou energii, chceme fond na investice do eh, boje proti eh, emisím CO2. Máme zde politické dohody a je potřeba dosáhnout schody co nejrychleji. Děkuju. Děkuji, pan Tank, na minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Nizozemsky. Když si přečtete noviny, tak eh, eh, zjistíte, že každý sedmý rok má Unie eh, velkou příležitost změnit věci, zlepšit železniční dopravu například, nebo mm, podporovat vědu, ale Nicméně eh, noviny nehovoří o e, příležitostech, to se tam nedočtete, mluví o nákladech. Za prvé, není možné, aby velké podniky neplatily a mm, musíme mít rozpočet na 1% a ty peníze musí být ale řádně vynaloženy. vynaloženy. Tady nejde o tolik o to procento, ale je správně použít. Děkuji, pan Karas, minuta. Paní místo předsedkyně, pane komisaři, dámy a pánové, apeluji na více upřímnosti v této diskuzi, protože jde o naši budoucnost. A z tohoto důvodu Evropský parlament eh, také zahájil informační ofenzivu, protože většina občanů se domnívá, že eh, Většina peněz jde na eh, administrativu, ačkoliv více než 90 jde do regionů, do jednotlivých měst a obcí, na venkov, do našich podniků, na univerzity a také na vývoj na vývoj pro budoucnost. Každé euro přivede eh, další 3 eura investic. A to, co říkají členské státy, eh, občany eh, maté, neustále poukazují na to, že Eh, více, eh, že některé státy více platí do EU, než získávají. Ale v podstatě nejsou eh, jenom čistí plátci, protože čistí plátci profitují z vedlejších přínosů Evropské unie. Já se již dostávám na konec. Kde jsou ty velké rozdíly ve vzdělávání, ve výzkumu, v investicích do zeleného dílu? vlastní zdroje a sociální soudržnost. To jsou ty zásadní výzvy a priority. A prosím vás, pane komisaři a členové e, rady, e, řešte tyto výzvy. Připravme rozpočet pro budoucnost pro naše občany, tak abychom v Evropě měli také jasný e, model vlastních zdrojů, abychom mohli vyplnit mezery. Mr. Karas, um, there is a blue... Pane Karase, je zde na vás eh, modrá karta od pana Negreského. Přijímáte otázku? Nebyla to tedy žádost o modrou kartu? Nikoli. Takže pana Karasi, není na vás eh, otázka v rámci modré karty. A posledním řečníkem na seznamu je pan Mejmarakis na jednu minutu. Pane, ta pomena chroně Děkuji, paní předsedkyně. V budoucích ale příštích letech Evropská unie je vyzvána, aby skutečně uplatnila zelenou dohodu, což je velmi ambiciozní politika. A úspěch této politiky bude posuzován podle naší schopnosti jakožto zákonodárců abychom vlastně posunuli naše ekonomiky k zeleným ekonomikám. A to musí proběhnout bez nerovností, ale k tomu samozřejmě nestačí naplánovat nějaké jedno procento, eh, nějaké procent, nízké procento z, euro, z národních rozpočtů. Evropská politika provádí některé eh, prioritní politiky, společná zemědělská politika, politika soudržnosti a někdy na základě těchto samých základů fun- musíme financovat stále na ambicioznější politiky. To tak nejde. Nové politiky vyžadují nové finanční prostředky. A já, je to opravdu něco, co by nám umožnilo eh, právě realizovat eh, ty vlastní prostředky, co by nám umožnilo realizovat ty budoucí politiky bez toho, abychom snižovali politiku soudržnosti nebo seškrtávali společnou zemědělskou politiku. Měli bychom větší, vyšší financování a umožnilo by nám to plnit naše cíle. Proto není zodpovědné, abychom nyní eh, dělali nějaká velká prohlášení ze strany národních vlád, pokud tato prohlášení nebudou doprovázena plánováním rozpočtu. Takže očekávám, očekáváme samozřejmě výsledek a musíme jít ku předu. Děkuji. Nyní máme možnost catch the eye, takže první spontánní řečník je paní Montenero de Aguilar. <clears throat> Děkuji, paní předsedkyně. Naše pozice zde v Evropském parlamentu je jasná je jednoznačná. My prostě neakceptujeme snižující se rozpočet s rozpoč- se škrty pro zásadní politiky v oblasti sociální, ekonomické, což by mělo dopady na naše země. Nemůžeme akceptovat eh, to, že by to penalizovalo eh, něk naše členské státy a například i mou zemi Portugalsko. Máme návrhy, ať už se to týká politiky soudržnosti nebo společné zemědělské politiky. To jsou opravdu zásadní odvětví pro rozvoj našich zemí. A jsou zde dvě věci, které bych chtěla jasně uvést. Je to velká obava eh, pro poslance, kteří pocházejí z tří členských států Portugalsko, Španělsko a Francie. Máme zde ty nejvzdálenější ultraperiferní regiony, regiony, které by už neměly eh, možnost rozvíjet se. Hovoříme například o rybolovu konkrétně, o ekonomických otázkách, o otázkách souvisejících s cestovním ruchem které by mohly být ohroženy eh, tím, co je navrženo. My si přejeme mít takovou unii, která bude se starat o své občany a nemůžeme umožnit tyto škrty. Děkuji, máme ještě čas, říká předsedkyně takže další řečník, pan Negresku. Děkuji, paní předsedkyně. Před dvěma roky jsme poprvé v Evrops- na Evropské radě jednali o evropském e, rozpočtu. Byl jsem tehdy ministrem. Od té doby uplynuly dva roky a nemáme žádné řešení. Žádné jasné řešení, žádné odpovídající, žádný odpovídající návrh. A přitom během těch dvou roků jsme mohli přemýšlet o eh, Evropě budoucnosti. Potřebujeme vyšší příspěvky členských států a jasný plán evropské jinak bychom nemohli plnit eh, nové priority. Máme zde priority evropských občanů a musíme je plnit. Musíme mít takový rozpočet, který to umožní, to znamená peníze do výzkumu, vývoje životního prostředí, zemědělství, ekonomiky. A to není možné, pokud nedokážeme dnes přijmout rozhodnutí. Evropská rada hlavy státu by měly přijmout eh, roz, taková rozhodnutí. Nápady byly navrženy a teď je potřeba, aby převzali odpovědnost a eh, odsouhlasili ten tento evropský projekt tak, aby Evropa šla eh, kupředu a naopak ne, eh, udělala krok zpět. Jinak bychom tento rozpočet nepodpořili. Děkuji. Pani Aguilar. Děkuji, paní předsedkyně. Tato rozprava na plénu eh, ukazuje, že v podstatě přes ideologické rozdíly souhlasíme v určitých věcech. To znamená, Vyjednávání je velice komplikované, eh, především o rozpočtu po Brexitu a proto chceme, aby ta dohoda byla rychlá, s právní jistotou pro hlavní sektory naší ekonomiky a kromě čísel a procent chceme, aby ten rozpočet reflektoval nové priority EU. Zelená dohoda to bude eh, nejdůležitější eh, norma vlastně v příštím funkčním období, ale eh, například je tam ta strategie od farmy na stůl a to je důležité pro evropské občany. Ale ti nechtějí, abychom škrtali v rozpočtu, protože musíme nabízet podporu zemědělcům, životnímu prostředí a zemědělci, aby mohli respektovat ambiciozní ekologické cíle, ale aby mohli i provádět rentující se činnost. Máme zde opuštěné venkovy, které musíme eh, řešit a musíme mít rozpočet, který nedá na druhou kolej výzvy zemědělců a venkova a půjde cestou udržitelnosti. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pan Wallace. Paní předsedkyně, pokud EU chce financovat Green Deal eh, a eh, produkci potravin a zachovat mír, tak bychom měli se eh, ujmout příležitosti Brexitu a eh, toho, eh, toho člena, který nebyl příliš pečlivý a nesnažil se a měli bychom i opustit cestu militarizace. To znamená zrušit PESCO, tedy zrušit ten militarizační fond a i i protože ten vojenský komplex a průmysl, ten je velkým rháním peněz, to o tom tom hovoří i účetní dvůr a navíc eh, je třeba produkovat čisté potraviny, to znamená bez pesticidů. A v tom musíme pomáhat zemědělcům a to něco bude stát. A musíme utnout pomoc těm velkým, kteří nepotřebují naši pomoc a pomáhat těm, kteří ji potřebují, aby mohli produkovat čistší potraviny. Nepotřebujeme žádný velký rozpočet, ale potřebujeme mít lepší rozpočet. A zde to, že my zvyšujeme výdaje na eh, obranu, no to není přijatelné. Děkuji. Madam Novak. Pani Novak. Z Mandenária nemůžeme uresničit več projektů in skupaj. není možné implementovat, implementovat nové úkoly bez um, dalších prostředků, ale samozřejmě můžeme být um, úspornější. Ale musíme zachovat všechno, co je dobrého. V Evropské unii je mnoho dobrých projektů. Um, Máme také nové nutné projekty a společně můžeme eh, udělat více v oblasti klimatické politiky, v oblasti bezpečnosti, výzkumu, vědy, v oblasti eh, nových technologií, eh, výzkumu rakoviny a tak dále. To jsou projekty pro lidi. Musíme také přemýšlet o společných hodnotách. Proč jsme společně? samozřejmě čestí pláci nesmí zapomínat na solidaritu a nesmí zapomínat na to, že eh, z toho, že dávají peníze těm eh, méně rozvinutým, eh, získávají v podstatě také peníze, protože se tak utratí, protože se tak prodá více německých automobilů, prodá se více produktů z rozvinutých zemí. Je nutné ale také nezapomínat na evropská pravidla. Nesmíme zapomínat na budoucnost a pro budoucnost potřebujeme potřebujeme také dobrý rozpočet. Thank you, uh, Madam Děkuji, paní Carvales. Madam Carvalhes, you have the floor. Paní Carvalhes má slovo. Někdy také nerozumím svému jménu, takže to je v pořádku. Děkuji, paní předsedající. Mnohokrát děkuji. A to, co jsem chtěla říci, už zde zaznělo, ale mám jakousi etickou povinnost to zopakovat. Evropská komise předložila ambiciozní pracovní plán, aby řešila velké výzvy Evropy a členských států. Ale je zásadní, aby to nebylo na úkor politických oblastí, které jsou důležité pro naši společnost. Existuje zde dichotomie mezi eh, tradiční politikou a moderní politikou. Konkrétně mám na mysli nutnost eh, posílit prostředky, eh, které jsou důležité pro zemědělskou politiku, rybolov a regionální soudržnost, protože když to neuděláme, potom naši občané nebudou chápat, jakým směrem se ubírají naše projekty. Naše projekty musí být solidární. A já bych chtěla apelovat. Byla bych ráda, aby tato strukturální politika představovala stále velkou část evropského rozpočtu. Děkuji, pan eh, Pekarajnen, na jednu minutu. Paní Pekarajnen. I'm going to try this again. It could be me. Ještě jednou to zkusím, možná to špatně vyslovuji, nebo je to mikrofonem. Pan Pekarainen. Arvoisa, arvoisa puheenjohtaja, arvoisa puhemies. Paní předsedající, více peněz od členských států do evropského rozpočtu, to bylo jasné poselství z této diskuse. 1,7 Eh, to je, myslím, příliš málo, nebo 1,07 Já myslím, že je potřeba podívat se především na priority, eh, na které se peníze vydávají. Eh, také je třeba podívat se na rozdělení kompetencí mezi EU a členskými státy. Myslím, že členské státy by měly mít více odpovědnosti, například pokud jde o vyrovnávání rozdílů uvnitř jednotlivých členských států rozdíly mezi členskými státy se zmenšují, ale eh, rozdíly uvnitř jednotlivých členských států stále zůstávají. Takže členské státy by měly zajistit, aby peníze EU a peníze z jejich rozpočtů jsou využívány takovým způsobem, aby se vyrovnávaly rozdíly mezi eh, regiony. Také investice do výzkumu a vývoje jsou zásadní. Doposud k velkému nárůstu nedošlo. Samozřejmě je zde opět odpovědnost členských států je třeba, aby investovali do vzdělávání a výzkumu a vývoje. Tyto investice v členských státech jsou často velice nízké. Je nutné, aby to byla priorita pro členské státy i Evropskou unii. Pan Kristoforos. Děkuji, paní předsedkyně. Já se domnívám, že musíme být upřímní vůči sami sobě a zejména vůči evropským občanům. Pokud jsme eh, skutečně přesvědčenými Evropany, pokud chceme silnější Evropu, pokud chceme opravdu, aby Evropa měla budoucnost, měla perspektivy, aby mohla uh, Eh, uplatňovat velké politiky, novou zelenou dohodu, bojovat proti rakovině, evropskou armádu a tak dále, tak potom je k tomu jedna jasná podmínka a to je navýšit eh, rozpočet. Je potřeba zvýšit rozpočet, jinak prostě nebudeme schopni eh, plnit tyto velké ambice, které jsme si stanovili. Nemůžeme prostě naplnit pasovat všechny tyto ambice do rozpočtu, ve kterého bude pouze e, příspěvek ve výši 1%. To Já zcela podporuji přístup pana Webra v tom smyslu, že země, které nerespektují právní stát, tak nebudou dostávat financování ze strany Evropské unie. A je samozřejmě potřeba především, abychom nefinancovali Turecko, pokud chceme, aby Evropská unie měla budoucnost, pokud chceme být hrdí jakožto Evropané, tak potřebujeme rozpočet, který bude na výši požadavků a očekávání naší moderní doby. Děkuji. Další řečník, děkuji. Paní předsedkyně, pane komisaři, dnešní rozprava samozřejmě se týká budoucnosti Evropské unie a je politování hodné, že nový předseda Evropské rady zde dnes není. Měli jsme schůzy o, to, o tomto tématu, ale vraťme se k významu rozpočtu a nového víceletého finančního rámci. Předsedkyně komise řekla, že je potřeba vyvážit staré a, býva a nové priority. Já se domnívám, že i ty takzvané staré priority jsou stále aktuální společná zemědělská politika, politika soudržnosti nemohou být ignorovány, i když přidáme nové priority, jako je nová zelená dohoda. Nemůžeme zde dnes eh, házet do stejného koše společnou zemědělskou politiku, politiku soudržnosti a ignorovat je. Zaznělo jste, že jsou někteří čistí pláci, například do oblasti jako eh, banky, eh, ekonomika. Eh, to jsou věci, tam platí čistí pláci. Nepotřebujeme dosáhnout skutečné soudržnosti, potřebujeme dosáhnout skutečné soudržnosti, protože pouze takto můžeme zaručit eh, budoucnost Evropy. Společná zemědělská politika, soudržnost a tak dále. Nemohla jsem položit otázku, tak chci ještě něco říci. Pokud máme stejné dotace pro zemědělství Francie, Německo, Rumunsko, Česká republika, tak nemůžeme hovořit o skutečném jednotném trhu. Děkuji. Pan Kircos. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Paní předsedkyně, děkuji. Mm, mm, problém, který tady projednáváme, je také, že Britové opustili EU a jejich mentalita tady zůstává, jak vidím. I want my money back. To má pořád nějaký vliv tady v Evropské radě. A tato britská metoda je mm, překážkou efektivní aplikaci eh, politik EU, eh, efektivní aplikaci mm, těch nezbytných politik a to především spochybňuje naši evropskou budoucnost. Já mám za to, že návrh Evropského parlamentu neřeší všechny problémy, ale garantuje, že alespoň budeme schopni mít to minimálně pod kontrolou. Děkuji, pan Haršek. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, boj s klimatickými změnami to je budoucí největší prioritou, ale nezapomínejme, že e, to, že přibydou nové priority, tak to neznamená, že starší priority jako soudržnost by měly e, být méně významné. Naopak, občané, obyvatele našich zaostalejších regionů očekávají, že právě pomoc Evropské unie přispěje k tomu, aby úroveň jejich regionů se zvyšovala právě proto musíme udělat vše proto, abychom našli nové nástroje na financování nových priorit. To znamená nové peníze ze státního rozpočtu, eh, eh, které budou dosaženy buď navýšeným příspěvkou ze strany členských států nebo nových, novými stroji, jako je ta uhlíková daň všechno preto, aby... Je třeba udělat vše pro to, abychom to náležitě zkomunikovali našim občanům. Já chápu takzvané čisté plátce do evropského rozpočtu, že nechtějí více platit a těžko se o tom komunikuje, ale je třeba i jejich obyvatelům zdůraznit, že i jejich ekonomiky mají profit z naší EU, protože nejde jenom o jejich rozpočet, ale o naši soudržnost, o kohezi a o to, abychom byli důvěryhodní. Děkuji, pan Bašesku. Mm, děkuji. Vidíme, že jsou zde velice rozdílné názory a také konstatujeme, že eh, je ten plán ambicioznější, ta laťka je položená výše. Ale proto potřebujeme také více peněz, jak pro staré, tak i pro ty nové projekty. Je to velice specifická situace, ve které se nacházíme. Jak rada, tak i komise musí počítat se stanoviskem Evropského parlamentu. Takže řešením je navýšení o 1,3%, aby zůstala zachované staré programy jako program soudržnosti a SZP a potřebujeme peníze také pro realizaci důležitých nových projektů. A na závěr chci říci toto. Zdrženlivost čistých plátců je neopodstatněná. Neměli by zapomínat na to, že nové členské státy jim také poskytly a nabídly nové trhy. Momentálně je to tak, že například v Rumunsku eh, odešlo velké množství inženýrů a kvalifikovaných pracovníků, který není, kteří není pracují ve státech, které jsou čistými plátci. Děkuji. Děkuji, pan Lopez Aguilar. Pane komisaři Hane, já si vás pamatuji, jako komisaře pro regionální politiku. Byl jste velmi nakloněn nejvzdálenějším oblastem a teď jste komisař pro rozpočet. Ve všech jazycích jste slyšel, i také ze všech stran spektra Evropského parlamentu, i z vaší strany, tedy z vaší strany lidové, i z mé strany, ze strany socialistické, že není přijatelné, aby k větším ambicím Evropská komise navrhla nejlakomnější finanční rámec ve své historii. Závěry jsou jasné, není možné dělat více z méně prostředky. A druhá věc, není přijatelné, aby nové politiky, které jsou potřebné, probíhaly na úkor politik, který jsou, které jsou důvodem existence Evropy, to znamená politika soudržnosti, regionální politika, která chrání nejslabší a nejvzdálenější regiony a nejslabší rezorty, nejohroženější, jako je zemědělství. A třetí věc, Evropský parlament má poslední slovo, na to nesmíte zapomenout. My jsme rozhodujícím činitelem. Bez Evropského parlamentu a jeho souhlasu nebudeme mít finanční rámec a proto bude nutno jej změnit, aby byl na úrovni, abychom uspokojili potřeby, které tady vyhlašuje tento parlament ve své široké většině, protože alternativa není pouze zablokování současného finančního rámce, ale irrelevantnost eh, a slabo, slabost evropského projektu. Děkuji, paní předsedkyně. Pan Kelly. Děkuji. Víceletý finanční rámec EU eh, to je jako eh, promazávání stroje olejem. Když olej nebude, tak nemůže fungovat. A podobně je to s rozpočtem a EU. Čím bude větší rozpočet, tím efektivnější bude EU. Když nebude rozpočet, tak eh, nebude fungovat EU. A proto je důležité vyzvat členské země a zvláště premiéry, aby se k tomu postavili otevřeně a eh, dělali takový rozpočet, abychom mohli dělat věci co nejlépe, protože to v zájmu jejich států a jejich občanů. Vidíme zde přidanou hodnotu úspory z rozsahu SZP, kohezi, otázky klimatických změn, Erasmus, věda a výzkum. Takže ta návratnost je 3 až 4 eura za každé vložené euro. A je to zásadní pro naše občany. Chceme, aby premiéři zde ukázali pravdu otevřenou mysl, pochopení pro širší celek a Irsko je ochotno navýšit svůj příspěvek a měly by to udělat všechny země. Děkuji vám. Děkuji. A chci říct, že toto byla výjimka, kdy se mohla poskytnout více času, protože jsme měli čas k dispozici. Dnešní program ráno nebyl tolik přetížen a nyní má slovo pan komisař Hán, aby zareagoval na rozpravu. Madame Paní předsedkyně, Vážená paní státní tajemnice, dámy a pánové, děkuji za, velmi tuto, za tuto velmi plodnou výměnu eh, názoru, diskuse o eh, nadcházejícím víceletém finančním eh, rámci ukazuje, jak jsme pozorní a ostražití, pokud jde o dopad na naše občany. Snažíme se o konsenzus rozpočet je politika v číslech a musí být dostatečně velké, aby eh, dostali našim ambicím, ale kompromis je nezbytný a paní předsedkyně Ursula von der Leyen naznačila, že eh, čas se naplňuje a je nutno, aby se příští týden dosáhlo dohody. Nesmíme ignorovat realitu, že Eh, nyní jsme Unii 27 eh, a to přináší určité výzvy a proto na vás naléhám, abyste usilovali o rozpočet, který bude eh, plnit své cíle od prvního dne a proto je nezbytné pracovat na sektorových návrzích. Navíc bychom také měli spolu usilovat o lepší výsledek rozpočtu, který bude eh, plnit společnou strategickou agendu pro Evropu a nejdříve nás vybaví prostředky, abychom zajistili zelenou dohodu pro klimatickou neutralitu a za druhé, abychom zajistili zajistili vytváření nových vlastních zdrojů, eh, abychom napomohli financovat evropské veřejné statky. Také se těšíme na konstruktivní a produktivní diskusi na 20. února, kdy bude eh, rada, Evropská rada na výsledek, eh, který bude dobrý pro Evropu. Evropská unie nemůže naplňovat své cíle, když dochází ke krácení, ačkoliv občané očekávají víc mnozí z vás uvedli eh, příklady, klima, eh, hranice, Erasmus, doprava a tak dále. A eh, proto takzvaný finský negobox ještě není uzavřen. Už hm, do jisté míry zaostáváme a v minulém období jsme také zaostávali až do roku 2013. To vedlo k určitým nedostatkům, které se projevovaly i v roce 2014. Nyní musíme zajistit, aby všechny programy byly v provozu již od 1. ledna 2021. Takže snažme se eh, vyvarovat eh, prodlevám a buďme upřímní a čestní. Dlužíme to našim institucím, nám a samozřejmě hlavně našim občanům, kteří očekávají výsledky. Komise se hlásí ke kontinuálnímu dialogu a k podpoře nadcházejících e, jednání. Ostatně jednání byl jsem v uplynulých dnech, do, dokonce i dnes, dotazován mnoha lidmi, zda věřím, že je pravděpodobné e, dosáhnout dohody v příštím týdnu, to znamená je nepravděpodobné. Zdá se, že pouze jedno setkání by dospělo k dohodě, ale tato tradice minulosti by měla skončit a nyní by mělo stačit už jedno jediné setkání na dosažení dohody. Já jsem navštívil mnoha členských mnoho členských zemí, zúčastnil jsem se mnoha jednání a rozhovorů v uplynulých týdnech a věřím, že eh, můžeme dospět ke koncenzu v rámci členských zemí i v příštím týdnu za předpokladu, že projevíme dobrou vůli, eh, energii a mohli tak říci, eh, co je velmi důležité, že zejména větší a vedoucí členské státy budou aktivnější a budou e, intenzivně usilovat o dohodu. Proto e, pobízím e, všechny z vás, abyste skutečně vy vyvinuli určitý tlak na své představitele, na své stranické vedení a aby bylo dosaženo dohody, aby bylo eh, dosaženo také dobré spolupráce s parlamentem a komisí. A těším se tedy na dobrá vyjednávání. Děkuji vám. Děkuji, pane komisaři, a doufám, že dobrá vůle bude pokračovat. A naším, eh, naší poslední řečnici je paní státní tajemnice. Prosím. Vážení poslanci Evropského parlamentu, na závěr vám děkuji za velmi užitečnou debatu. Dobře jsem si poznamenala všechna vaše očekávání a obavy a předám je předsedovi Michelovi. Je důležité, aby Evropa se dále rozvíjela a aby se zmenšovaly ekonomické rozdíly. Naše politika založená na obchodu musí být efektivní a musí pokračovat a musíme vzít v úvahu také nové výzvy, které jsou obsaženy ve strategické agendě EU. Jeden z největších členských států EU a největší, jeden z největších přispěvatelů do rozpočtu odešel, takže musíme najít kompromis, abychom vyřešili tuto mezeru v rozpočtu a zároveň zajistili dostatečné zdroje k tomu, abychom splnili cíle a vyřešili výzvy, které vyplývají ze strategické agendy. Chceme vyvážit efektivní a účinný rozpočet s naší strategickou agendou a také očekávání občanů. Věřím, že ve spolupráci s vámi bude možné zajistit hladký přechod do dalšího dlouhodobého finančního cyklu. Jakmile se naši představitelé dohodnou na radě, Chorvatské předsednictví bude připraveno začít pracovat s vámi, abychom přinesli výsledky pro naše občany a pro budoucnost naší unie. Děkuji vám ještě jednou za pozornost. Děkuji, tím jsme uzavřeli naši rozpravu a teď přerušíme do 12 hodin zasedání a potom bude zahájeno hlasování. Děkuji.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 president! Vážení kolegové, prosím, posaďte se, budeme hlasovat, takže vás požádám, abyste se posadili. Vážení kolegové, prosím, posaďte se. Toto je po třetí a naposledy, co vás žádám, abyste se posadili, než začneme hlasovat. Takže všichni z vás, kteří tady máte osobní schůzky na chodbě, tak se posaďte, protože zahájím hlasování. Děkuji. Nechci kolegy jmenovat, ale pokud to bude nutné, tak to udělám. Děkuji. Vážím si toho, že si okamžitě sednete, protože všichni už chtějí začít. Mám jen jedno oznámení, než začneme. Frakce EPP oznámila předsedovi rozhodnutí, které se týká změny jmenování ve výboru. Bude to v zápisu z našeho dnešního zasedání a začne to platit v okamžiku, kdy je toto oznámení předneseno. Děkuji. Než začneme hlasovat, máte technickou připomínku? Merci. Oui. Děkuji. Ano, je to připomínka k jednacímu řádu, článek 10, odstavec 4, který říká, že při parlamentních debatách zde nebudou přednášeny žádné urážlivé výroky. Včera při debatě o Sýrii jeden poslanec národního eh, hnutí řekl, že třeba podpořit Bašara el-Asáda, aby se vrátil mír tím, že se exterminují, vyhladí rebelové, ne teroristi, ne bojovat s nimi, ale exterminovat je, vyhladit je, to je urážka, je to jazykový prostředek, který je vlastní fašismu. To nemá místo v tomto schromáždění. My nemůžeme nechat ty malé telegrafisty Vladimíra eh, Putina, aby sem vnášel do našeho parlamentu svůj nízký jazyk můžeme mít velké neschody, ale nemůžeme tady tolerovat apologii zločinů proti lidskosti. Je to podle článku 10 odstavce 4 jednacího řádu urážlivým výrokem a prosím, musíte to nějak sankcionovat. Nemůže to projít, neprojde to. Uh, Mr. Glucksmann, thank you. Pane Glocksmane, děkuji za to, že jste nás na to upozornil. Podíváme se na přepis a budeme o tom informovat předsedu. Máte eh, připomínku k jednacímu řádu, pane? Um, Paradoxně bych chtěl poděkovat eh, Rafaelu Glusmanovi za jeho vystoupení. Toto není debata o vystoupení pana Glocksmana, takže budu pokračovat v našem pořadu jednání. Tento bod je teď už pokryt a budeme pokračovat. A než to udělám, tak než začneme hlasovat, prosím, respektujte předsedu. Děkuji, kolegové. A teď musím přečíst prohlášení, které vyvolá hněv několika kolegů. Takže to udělám v klidu a vy poslouchejte, co vám musím říci. Musím připomenout poslancům, že podle jednacího řádu vystavování vlajek není dovoleno, takže vyzývám uvaděče, aby odstranili z lavic vlajky a žádám kolegy, aby dodržovali jednací řád, na který jsem teď upozornila. A teď přistoupíme k hlasování. Pane Lamberte, budeme hlasovat. Máme zde čtyři zprávy pana Buržoa, takže já začnu tím prvním bodem, to je uzavření dohody o volném obchodu mezi EU a Větnamem. Je to jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Děkuji a teď hlasování k usnesení o dohodě o volném obchodu začínáme pozměňovacím návrhem 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pět. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Šest. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Sedm. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Osm. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Devět. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Deset. Kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 14. To je jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 15. Jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Promiňte, Můžeme jen dokončit toto a pak se k vám vrátím. Máte problém s hlasovací kartou? Paní, máte problém s hlasovacím zařízením? Dobře, pokusíme se to vyřešit a teď přistoupíme k pozměňovacímu návrhu 16, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Pozměňovací návrh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 A je to přijato. Pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Celé usnesení, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. A teď Ochrana investic. Dohoda o ochraně investic mezi EU a Větnamem. Máme jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. A teď usnesení k dohodě o ochraně investic. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 1. Je to jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. A teď hlasujeme o usnesení v jmenovitém hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. Další hlasování je k námitce podle článku 1.1.3 unijní seznam projektu společného zájmu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Our next... Další bod je námitka o olovu a jeho sloučeninách. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 2. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. Celé usnesení, kdo je pro? Kdo je proti? Budu to muset ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování.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 kdo se zdržel? Je to přijato, takže teď hlasujeme o usnesení jako celku ve jmenovitém hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato, děkuji. We can now move to emotion. A teď můžeme přistoupit k návrhu usnesení zajištění ochrany spotřebitele a volného pohybu zboží a služeb, automatizované rozhodovací procesy. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 2, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 3, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 5. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto 6, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto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 Je to přijato. Odstavec 7, první část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijato? Druhá část, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Odstavec 10, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijato?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 Zamítnuto. Odstavec 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Odstavec 43. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Můžete to udělat, prosím, já jsem, eh, ještě jednou, já jsem nedávala pozor. Odstavec 43, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Bylo to jasně přijato. 43 47, eh, pozměňovací návrh 4, první část, jmenovité hlasování. Zahájíme hlasování, můžeme ukončit hlasování. Je to přijato. Druhá část je také jmenovité hlasování a zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Máme ústní pozměňovací návrh k odstavci 50. Pan Gusmo má slovo. senhora presidente nós acompanhamos o sentido geral do relatório no Děkuji paní předsedkyně, my souhlasíme s obecným smyslem této zprávy, pokud jde o ochranu evropských občanů ve Spojeném království, ale jak budou vědět pravděpodobně všichni poslanci, eh, výkon dohody se Spojeným královstvím naráží na celou řadu problémů. Občané, kteří tam žijí ve Spojeném království, ti evropští občané, kteří tam jsou třeba už 10 let, mají pracovní smlouvy, nájemní smlouvy, narážejí na celou řadu praktických problémů. Takže máme ústní pozměňovací návrh, kde žádáme, aby automaticky byla byl zajištěn pobyt pro tyto občany tím, že fyzicky dostanou dokument, nějaký doklad, takže žádá automatické přidělení povolení k pobytu, k trvalému pobytu všem evropským občanům, kteří eh, žijí eh, k 31. lednu 2020 ve Spojeném království. Musí být tedy předložen fyzický doklad, který dokazuje pobyt. Takže to by mělo se připojit eh, k tomuto bodu 50 a je to ta poslední věc, kterou jste četl, je ta klíčová část. Musím se zeptat, zda k tomu jsou nějaké námitky k tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu. Není tomu tak, a takže hlasujeme o tomto ústním pozměňovacím návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti? Já to budu muset ověřit, takže zahájíme ověření k ústnímu pozměňovacímu návrhu. Prosím, kolegové, jsme uprostřed hlasování. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? Odstavec 57, první část. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Druhá část ve jmenovitém hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Musím to ověřit. Ověříme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 Je to přijato. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. 87. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to přijato. Odstavec 88, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Odstavec 89 ve třech částech, všechny jmenovitě. První část zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Třetí část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. Teď hlasování o usnesení jako o celku ve jmenovitém hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Děkuji. Nyní zpráva Evropská centrální banka, výroční zpráva 2018, první část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Druhá část, jmenovité hlasování, zahajujeme hlasování. A nyní lze skončit hlasování. A bylo to přijato. Ustavec 3, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Devatenáctka, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končíme hlasování. Zamítnuto. Šestka, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Já vás přesně nevidím, takže to ověříme, ověříme odstavec 6. Končíme ověřovací hlasování. Bylo to přijato. Devítka, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Nyní končím hlasování. Přijato. Odstavec 8, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? To ověříme, prosím. Zahajujeme ověřovací hlasování odstavci 12. Končíme hlasování. Přijato. Sedmička, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 28 zahajuji hlasování jmenovité. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Pozměňovací návrh 8, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Nyní o původním textu, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní 22. první část jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. A končíme hlasování. Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 27. Jmenovité hlasování. Zahajujeme hlasování. Končíme hlasování. Zamítnuto. Dvacítka, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 21 jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Jedenáctka, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 22 jmenovité hlasování, zahojí hlasování. Nyní končím hlasování. Bylo to zamítnuto, dvojka pro, proti, zdrželi se. Ověříme, prosím, ověřovací hlasování, odstav 34 dvojka, za, končím hlasování. Zamítnuto. 23 jmenovité hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 3 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 12, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 13, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 17, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Nyní končím hlasování. Bylo to přijato. Pozměňovací návrh 24, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 18, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Budeme to muset zopakovat, toto hlasování. Asi nevadili to. Měli jsme zde technický problém, tak eh, prosím ještě jednou bychom to vyřešili. Takže nyní pozměňovací návrh 18, jmenovité hlasování a zahajuji hlasování. A končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Nyní hlasujeme o pozměňovacím návrhu 25. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Ověřím to, než se ptám, kdo se zdržel. Takže ověřujeme čtyřku, zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 4 k odstavci 44. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Nyní tedy pozměňovací návrh 14. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 15D. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ověřím to, pokud si přejete ověřený 15D, ověřujeme. Končím hlasování. Bylo to přijato a nyní pozměňovací návrh 16D, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. 26, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Musíme to zopakovat, protože to ukazuje 16D, ale přitom jsme hlasovali o 26. Můžeme toto tedy uh, anulovat ten hlasovací systém a udělat to znovu. 26. jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Nyní končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Bylo ehm, odůvodnění C1, kde pro, proti. Drželi se přijato. Pozměňovací návrh 5, kde pro, proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto. Šestka, kde pro, proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto. Nyní hlasujeme usnesení jako celku jmenovitě. Zahajuji hlasování. A nyní můžeme ukončit hlasování. Zpráva byla přijata. Nyní tedy poslední dnešní hlasování. Nezákonný obchod se zvířaty v zájmovém chovu, odstavec 2, první část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 7. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 1, odstavec 36, B. pro? Proti? To prosím ověřit protože tady bylo docela veselo, no, takže vrátíme se k pozměňovacímu návrhu 1 36. Končím ověřovací hlasování. Přijato. Pětka, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Tak, asi to bylo přijato, ale uděláme ověřovací hlasování o pozměňovacím návrhu 5. Končím ověřovací hlasování. A bylo to přijato. Pozměňovací návrh 6, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? To musíme také ověřit. Ověřovací hlasování o pozměňovacím návrhu 6. Nyní končíme toto hlasování. A je to přijato výraznou většinou. Není usnesení jako celé jmenovité hlasování zahajuji hlasování. Končím hlasování. A kolegyně a kolegové, bylo to přijato, takže nyní bude následovat eh, za chvíli vysvětlení hlasování. Kedves kollégák, szeretettel köszöntöm Önöket, ezennel rátérnénk a szavazatmagyarázatainkra. Vážení kolegové, srdečně vás zdravím a přistoupíme nyní k vysvětlování hlasování. Srdečně vás eh, prosím, nebo velice vás prosím, abyste rychle opustili sál, abychom mohli okamžitě začít s vysvětlováním hlasováním. V případě prvního vysvětlení půjde o hlasování o dohodě s Větnamem. S Větnamem Rafaela Samera má slovo jako první. Vážení kolegové, Máme 80 přihlášených kolegů, takže vás prosím, abyste disciplinovaně a v tichosti opustili sál a současně prosím paní Rafaelu Samiru, aby ehm, se ujala slova. Máte slovo nyní. Vážení kolegové, dnes dopoledne jsme hlasovali pro dohodu o volném obchodu s Vietnamem. Nebylo to snadné, ale po zralé úvaze jsem se také rozhodla hlasovat pro. Situace s Vietnamem nebo ve Vietnamu zdaleka není ideální. Vietnamská vláda učinila několik kroků správným směrem a um, smlouvy FTA a IPA s Vietnamem nejenom zlepší obchodní vztahy mezi EU a Vietnamem, ale také vytvoří platformu pro kontinuální dialog o lidských právech s Vietnamci, což prospěje lidem této země. Naš, naši obchodní partneři by měli dodržovat nejvyšší standardy lidských lidských práv a životního prostředí a jeho ochrany je také nutno neustále kontrolovat, eh, jak jsou dodržovány a eh, jak mm, jsou naše kritéria obchodních partnerů eh, naplňována tak, abychom z toho profitovali všichni a také všechny politické strany. Děkuji. Nyní madame Aubry z GUE. Máte slovo. Merci. Děkuji, paní předsedkyně. Bravo, vážení kolegové, právě jste odhlasovali dohodu o volném obchodu s Větnamem, který poškozuje životní prostředí a také lidská práva, aby uspokojil lobby, které vám platí šampaňským. Jste zodpovědní za ekologickou katastrofu. Bude to znamenat eh, o 23% nárůst dopravy mezi Větnamem a Evropskou unii. Bude to znamenat nárůst odlesňování. Ale vám to vůbec nebrání v tom odhlasovat eh, tuto dohodu, která je vražedná pro klima. Přímo jste zodpovědní za sociální skandál znovu se bude eh, využívat těch lidí, kteří jsou v pasti autoritářského režimu a vykořišťování. Zakazují odbory a vězní ty, kteří protestují. Ignorujete sociální a ekologický dopad této dohody, protože kdybyste to eh, nevěděli, tak jste viní ignorancí, jinak cynismem. Děkuji a nyní Francis Fitzgerald. Děkuji. Tato dohoda podpoří naši obchodní výměnu, zajistí více pracovních míst a růstu na kontinentu. Eh, nezbytně potřebujeme více pracovních míst pro Evropany a musíme podpořit také tvorbu pracovních míst a inovaci. Eh, věřím, že eh, zavření dveří nám nenapomůže zlepšit eh, lidskoprávní situaci eh, ve Vietnamu ani situaci boje proti klimatickým eh, změnám. Skutečně je v dohodě i kapitola o pracovních právech a lidských právech a ty jsou kompatibilní s ILO, takže chceme spolupracovat, nikoli izolovat a samozřejmě musíme neustále dbát na klimatické změny a lidská práva a musí být tato věc průběžně kontrolována. Eh, naše podniky musí být eh, aktivní v nových regionech a zemích a takovýmto způsobem můžeme také šířit standardy a hodnoty Evropské unie jinam. Děkuji. Děkuji a dalším řečníkem je paní Šojdrová, prosím

Děkuji. A nyní pan Bompar. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Náš parlament poprvé od nástupu komise von der Leyen přijal dohodu o volném obchodu a sice s Větnamem. Tato dohoda je špatná pro demokracii, pracující i životní prostředí. Je špatný pro demokracii, protože je to dohoda s represivním a autoritářským režimem tam zaujaté soudy dávají přednost eh, nadnárodním společnostem před občany. Jsou to dva miliony pracujících, eh, kteří budou trpět kvůli sociálnímu dumpingu. Tato dohoda také posílí pozici nadnárodních společností a také pozici vlády, která vůbec nerespektuje eh, dohodu Mezinárodní organizace práce ani odbory. Měli bychom se mezinárodními dohodami o životním prostředí řídit a vůbec tady nezmiňuji nárůst skleníkových plynů, které z, to, z této dohody vyplynou. Takže já tuto dohodu, která je špatná, odmítám. Děkuji. Děkuji za toto vystoupení a nyní Milan Brgles vladavina práva, tedy spoštování. Děkuji, paní předsedkyně. Právní stát, dbání na základní demokratické principy, ochrana pracovníků, to jsou hodnoty, na kterých je založená EU ve světě, kde mezinárodní spolupráce a dbání pravidel vždy ustup, začíná ustupovat populismu a pragmatismu v politice, tak je eh, třeba prosazovat hodnoty v obchodních dohodách třetími zeměmi. Já jsem bohužel v menšině, kteří si myslí, že Evropská unie zavírá oči před hrubým porušování eh, práv a špatnou demokratickou situací ve Větnamu a proto jsem hlasoval proti té zprávě a usnesení, kde EU jako třetí největší mož- obchodní možnost eh, vyjednává s Větnamem a vzdaluje se od eh, dbání na lidské práva. A nesmíme zde dokonkurovat s USA a Čínou. Děkuji, paní Dejlina Gue, na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Kdyby situace lidských práv ve Větnamu, jestli se, že se tak vylepšila, tak jak je to je, že novinářka Pham Dong je nyní ve vězení a za co? Že kontaktovala tento parlament a požádala nás, abychom odložili hlasování. No, opravdu. A ty lidé, kteří říkají, podívejte, když s nimi nebudeme obchodovat, jak by se mohla situace zlepšit. To je prostě urážka těch eh, mnoha lidí, kteří nás kontaktovali a prosili nás, abychom odložili hlasování. Je to hrozné, že jsme je podvedli a proto jsem hlasovala proti tomuto usnesení. Protože my jsme prostě naprosto pokrytečtí. 15. ledna jsme měli usnesení o zelené dohodě a řekli jsme, že budeme mít obchodní dohody jenom tam, kde budou jasné závazné požadavky, které jsou vymáhatelné v udržitelném rozvoji a teď to tady děláme úplně naopak, to je ostudné. Děkuji a pan Velami má slovo. Kolegy, Vážení kolegové, hlasování o této dohodě byla velmi obtížná záležitost. Všechny věci, které zde zazněly, mají určitě svůj smysl, především ty, které se týkají velmi znepokojivého stavu, pokud je o lidská práva ve Větnamu, ale my nevycházíme od nuly, nevycházíme z neexistující situace. Už dnes obchodujeme s Větnamem, je to důležitý ekonomický partner Evropské unie a je to ve prospěch Větnamu. Ten má přebytky, takže měli bychom zachovat tento stav, anebo bychom se měli snažit eh, přitáhnout Větnam na naši stranu, aby přijal ekologické cíle, cíle v oblasti lidských práv a také aby obchodoval s námi podle pravidel, které nám otevřou jeho trh a bude zde skutečný požadavek na vzájemnost. Tato dohoda nám umožňuje jít správným směrem v tomto směru. A pokud to neuděláme, tak hrozí, že se Větnam přikloní ke svému velkému sousedovi k Číně. To opravdu chceme? Měla by se Evropa vzdát? Já si nemyslím. Děkuji, pane Belemi. A nyní má slovo pan Lebreton. Na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem hlasoval proti návrhu dohody o volném obchodu s Větnamem, protože si myslím, že bude mít negativní dopad na naši ekonomiku a pracovní místa. Už dnes nás zaplavuje svými levnými produkty. Vidíme, že je zde deficit 27 miliard euro v roce 2018. Jsou téměř zrušena cla podle této dohody a to tento deficit ještě prohloubí. A naše podniky budou impulzovány k tomu, aby se přesunuli do této země. Je to komunistická diktatura, která nedodržuje lidská práva ani životní prostředí. Je tedy pokrytecké se domnívat, že tato dohoda z toho udělá příkladnou zemi. Evropská unie znovu zradila dohody, o kterých tvrdí, že je hájí. Děkuji. A nyní Kumpula Natry. EU Vietnam je the first of Paní předsedkyně, tato dohoda je první svého druhu mezi EU a rozvojovou zemí. Vietnam není perfektní nebo snadný partner. Musí ještě urazit dlouhou e, cestu, pokud jde o lidská práva, politická práva, ale pro, na rozvojovou zemi učinil už e, výrazné závazky. E, dohoda přinese nové příležitosti pro podniky a pracovníky na obou stranách a Vietnam se zavazuje k dodržování dodržování vysoce kvalitních eh, eh, pravidel, například standardu ILO. Takže tato dohoda má velký význam z geopolitického hlediska a bude to znamenat, že Vietnam nebude pouze závislý na Číně. Eh, vietnamská vláda se nyní jednoznačně přihlásila k reformám a k tomu, aby je dotáhla do konce musíme eh, dále pokračovat eh, ve spolupráci a dialogu i během implementačního procesu. Děkuji vám a nyní má paní Klun slovo jedna minuta. Děkuji vám. Já jsem podpořila dnešní usnesení, tedy dohodu eh, o obchodních vztazích s Vietnamem. Eh, věřím, eh, že tyto dohody umožní spolupráci ve všech oblastech lidská práva, sociální práva, životní prostředí. Prosperuje, profitují z toho občané, pracovníky, podniky. Uznávám, že Vietnam není ideální z hlediska lidských práv, ale domnívám se, že spolupráce, k níž dojde mezi námi v oblasti oblasti obchodu eh, a spolupráce mezi podniky jednotlivci eh, tomu napomůže. Eh, je důležité mít neustále kontrolu na všech úrovních a dodržování závazků, pokud jde o ekologické standardy, sociální a lidská práva. Podporují tedy obchod založený na pravidlech. Je to mnohem lepší, než nemít žádná pravidla a žádný obchod a musíme si přiznat, že z

Děkuji. A není Sean Kelly za EPP. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem velmi rád, že mohu podpořit dohodu o investicích a volném obchodu s Větnamem jako stálý zpravodaj EPP z jeho východní Asií. Jsem se tímto už zabýval. Víme, že tyto dohody mají obrovský potenciál podpořit obchodní výměnu s tímto regionem. Má to také pozitivní dopad, eh, pokud je o bezpečné prostředí a podporu eh, obchodu. Otevírají se zde nové perspektivy, především tím, že se odstraňuje 99 tarifních a netarifních překážek. Eh, Vývozci tím budou moci vyvážet takové produkty, jako je maso a mléko. Bude to velká příležitost pro Irsko, díky této dohodě a naopak i pro Větnam. Je to dobrá dohoda a doufám, že začne fungovat co nejdříve. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. A nyní dávám slovo Rafaele Samiránov, vzhledem k tomu, že nebyl slyšet její příspěvek kvůli hluku v sále. Kolegové, dnes dopoledne jsme hlasovali pro dohodu s Vietnamem. Nebyl to jednoduchý proces, ale já jsem se rozhodla, že budu hlasovat pro tuto dohodu. Po náležitém uvážení situace ve vietnamu zdaleka ještě není ideální, ale vláda udělala kroky správným směrem. Tato dohoda o investicích i o volném obchodu zlepší obchodní vztahy s EU e s Vietnamem a také vytvoří platformu pro neustálý dialog o lidských právech. právech s Větnamem a bude to ve prospěch lidu Větnamu. Lidská práva a ekologické standardy budou muset být dodržovány na nejvyšší úrovni. Komise by měla přeskoumat, jak sada objektivních a transparentních kritérií by mohla sloužit k tomu, abychom hledali obchodní partnery. Tím pádem by se tyto dohody mohly těšit širší podpoře napříč politickým spektrem. Děkuji. A tím jsme ukončili eh, tuto rozpravu. Máme ještě tři žádosti o slovo k příštímu bodu. Rus Karolín je první, která se vyjádří ke zprávě Buržoa, dohoda o volném obchodu. Prosím. Merci, madame la présidente Děkuji, paní předsedkyně. Hlasování o dohodě o volném obchodu EU s Větnamem, to je velmi špatná zpráva. Kolegové včera vysvětlovali, proč je ta dohoda v plném nebo v přímém rozporu s cílem bojovat proti klimatickým změnám a s evropským New Green Deal. Vysvětlili také, proč je nevhodné pro to, aby zelení hlasovali pro tuto dohodu vzhledem k situaci lidských práv ve Větnamu. Je to autoritářská země, kde ani pravidla Mezinárodní organizace práce nejsou dodržována. Odmítli jsme tuto dohodu také kvůli negativnímu dopadu na boj proti ilegálnímu eh, neregulovanému rybolovu. Od roku 2017 eh, Evropská unie vystavila Větnamu žlutou kartu kvůli tomu, že nedodržuje své povinnosti v boji proti nelegálnímu rybolovu. Větnam sice už několik měsíců spolupracuje s Evropskou unii, ale pořád ještě nedodržuje pravidla, pokud jde o boj proti nelegálnímu libo rybolovu. Proto parlament eh, zavedl tento systém žlutých karet. Tato dohoda by mohla vést k dovozu produktů, které jsou eh, produkty z nelegálního rybolovu a proto jsme hlasovali proti. Stanislav Polčák

Eh, tato eh, dohoda je obdobná jako mnoho dohod předtím, CETA, Mercosur a další. Eh, tyto dohody mají stejný efekt, totiž skytají určitou ochranu pro EU ale mnoho věcí se tam podkopává, například eh, životní prostředí eh, nebo i eh, podniky v těchto zemích, které tam trpí. Nadnárodní podniky často převažují, respektive uplatňují svoji zvůli a je to, jsou to jakási zadní dvířka, aby vlastně byly páchány škody na klimatu, na životním prostředí, na podrývání eh, veřejných eh, zdravotnických eh, standardů, aby byly zvyšovány emise CO2, protože bude docházet ke zvýšené přepravě zboží, tak aby nadnárodní firmy mohly mít ještě vyšší zisky. Já vám děkuji a nyní se dostáváme k dohodě o ochraně investic. Paní Šojdrová má slovo. Tuto, dohodu o ochraně investic mezi Evropskou unií a členskými státy jsem podpořila. Je to dohoda, která má jiný charakter než ta předchozí. Jedná se o to, že už dnes Vietnam eh,

Nagyon köszönjük képviselő asszony, és tovább haladunk ugyancsak az EU-vietnámi beruházási... Děkuji. Ještě. Nyní slovo Děkuji, paní předsedkyně. Já na Větnam nahlížím s přátelstvím. Byl jsem poslancem skupiny pro Azii Pacifik pět let. Víme, že tato země eh, vynakládá velké úsilí na to, aby zlepšila svou situaci. Musíme pracovat s objektivními údaji, musíme se snažit vytvořit eh, nebo navázat vztahy se všemi zeměmi světa. Toto je náš koncept, naše koncepce mezinárodních svahů. Vztahu ovšem není to eh, princip Evropské unie, která všude mává vlajkou lidských práv. Já jsem hlasoval proti této zprávě, protože nenapomáhá Evropské unii. Evropská unie má celní unii a ta už neslouží lidem. My nemůžeme podepsat žádnou dohodu, která by šla směrou, směrem relokalizace evropských eh, aktivit. Nemůžeme také přistoupit na to, aby eh, soukromá, svévolná justice se nadřadila nad eh, justici běžnou, takže proto jsem hlasoval proti. Děkuji. A teď můžeme přistoupit k následujícímu bodu. Máme zde projekty společného zájmu jako první. Cornelia Ernst na jednu minutu za GUE. Já, dank. Děkuji vám. Já jsem hlasovala pro usnesení a tím pádem proti tomu seznamu projektů v společném zájmu. Proč? Chci jasně vyjádřit, že na tom seznamu je na 50 plynových projektů, které mají být podpořeny, a to v době klimatických změn. A měly by se tak podpořit projekty ve všech členských zemích, které skutečně škodí životnímu prostředí. Když se na to podíváme blíže, musíme konstatovat, že ani klimatická umluva z Paříže, ani další klimatické umluvy a dohody, které byly uzavřeny, nejsou v souladu s tímto seznamem. A byl vyhlášen stav eh, klimatické nouze v EU a eh, to je naprosto ignorováno takovýmto seznamem. Místo toho by se tedy vynakládaly eh, prostředky z evropského rozpočtu pro plynové projekty a s tím absolutně nesouhlasíme. Potřebujeme spíše peníze pro obnovitelné zdroje energie, také pro přeshraniční přenosovou síť Mám zde na mysli třeba solární elektřinu ze Španělska, která by se mohla nějakým způsobem přenášet na sever Evropy, anebo chytré sítě, které je nutné podpořit. A to není v souladu s tím, co zde bylo předloženo. Děkuji. A nyní má slovo Manon Obry na jednu minutu. Zatímco Evropská komise předložila velmi pompézně svůj Green Deal, tak tady hlasujete o seznamu, který je ironicky označen jako seznam projektu obecného zájmu. Je tam 32 plynových projektů, takže o jakém společném zájmu tady hovoříte, když podporujete rozvoj plynových infrastruktur a přitom Plyn je zdrojem CO2 29 miliard eur z veřejných peněz. Chcete využít na ty projekty, které jsou vražedné pro klima. Bude se zde také dovážet frakovaný plyn, který ohrožuje planetu a zdraví místních populací. Vy zde plest, tleskáte, eh, vyhlašujete tady stav klimatické nouze a přitom vystavujete biankušek nadnárodním společnostem. To je skutečně absurdní. Musíme se podívat tváří v tvář klimatické výzvy a musíme na to reagovat. Děkuji a nyní má slovo Silvia Modik Gue. Puhemies. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem hlasovala proti, protože je tam eh, mnoho věcí s fosilními zdroji energie i když by tam bylo přechodné období, musíme uznat, že tyto investice eh, mohou mít životní cyklus 40-50 let. To není žádný přechod. My eh, eh, nemůžeme vytvořit novou energetickou infrastrukturu s fosilními zdroji. To je v rozporu s pařížskou dohodou a prohlášeními, která jsme učinili o klimatických cílech, myslím, za parlament a komisi. Zatímco se na eh, těchto projektech dále pracuje, eh, si přeji, aby eh, komise zvážila co parlament rozhodl o klimatické nouzi. My jsme se přece vyjádřili v tom smyslu, že podpoříme a podporujeme pařížskou dohodu. Usilujeme o klimaticky neutrální Evropu a toto je v rozporu s tím. Děkuji vám a nyní má slovo pan Zonca. Děkuji, paní předsedkyně, to je velmi dobrá zpráva, to hlasování. Je to velmi dobrá zpráva pro mnoho zemí, protože plyn je velmi potřebný a velmi trvalým zdrojem energie pro mnoho zemí, také pro postkomunistické země. A tam trvají investice do plynu, které pomáhají těmto zemím, postkomunickým zemím, vymanit se eh, z mnoha otázek, které souvisí se starým energetickým systémem. Díky tomuto hlasování Evropský parlament ukázat, že je možno se společně dohodnout pokud jde o to, že různé evropské země mají různý výchozí bod, pokud jde o energetický mix. Takže eh, v průběhu dalšího období může být financováno plynovodové propojení mezi Polskem, Českou republikou, Polskem, Slovenskem, Polskem a po Baltím, Baltic Pipe a budou stavěny plynovody pro zemní plyn a budou zdrojem energetické nezávislosti Polska. Děkuji všem, kteří hlasovali tak jako já. Děkuji a nyní má slovo pan Sinčič za nezařazené na jednu minutu. Prosím. Děkuji. Máme zde celý seznam projektu, eh, včetně toho terminálu Eh, pro plyn na ostrově Krk. Nad tím vším se musíme zamyslet a, a pokud jste špatně umístěni jako Chorvatsko, tak takovýto druh projektů může být také hrozbou pro naše know-how, pro naše technologie a tak dále. Takže takovýto přístup je katastrofální. A je zde spousta projektů, které ohrožují místní ekonomiku v Chorvatsku a už eh, eh, máme velké náklady, pokud jde o vodu, pokud jde o odpad, protože my jsme velmi vzdálená země, máme také velmi eh, drahou elektrickou energii v Chorvatsku a musíme ji dovážet třeba z Rakouska, z dalších zemí. Velmi draze už za tyto projekty platíme a já říkám ne, děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Zambacký. Kolegy, Paní předsedkyně, já jsem hlasoval eh, proti této zprávě a seznamu, protože je to něco velmi nerozumného. Hlasujeme proti plynovodům, proti uhelným nebo eh, uhelně poháněným závodům, ale současně hlasujeme proti eh, vyvážení pracovních míst eh, mimo Evropu, proti prosperitě Evropy a především Východoevropské státy jsou tím dotčeny nejvíc. Čistá energie je dobrá věc, fantazie jsou skvělé, ale sluníčko v noci nesvítí a vítr podléhá také mnoha okolnostem a zelená Evropa zatím není e, realitou. Děkuji, paní Kumpula Natry. PCI týkající se e, projektu společného zájmu a jejich financování je součástí velkého komplexu e, v rámci nařízení, kde jsme očekávali mnohem lepší rámec ze strany komise. Já jsem vyjednávala Eh, příští seznam a tam se podařilo nastavit lepší priority týkající se klimatických výzev. A byla to součást eh, diskuse s komisí, aby tedy eh, ty seznamy byly v souladu s těmito cíly, protože usilujeme o to, že v roce 2050 bude klimaticky neutrální Evropa. Hlasovala jsem pro tento seznam, byť není eh, kompletní. Je tam i několik plánů týkající se elektrické přenosové soustavy a je důležité, aby se nyní zažádalo o peníze na tyto projekty. A nevím, kolik máme eh, příkladů nových projektů a jejich financování, o které ještě zažádáno nebylo, ale musíme zapracovat na energetické účinnosti. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Kelly. Děkuji vám. Já jsem byl jeden ze 443 poslanců, kteří nepodpořili eh, tu záležitost, protože myslím, že to je důležité, aby zárně fungovaly energetické trhy v EU a zde byl bezpečné dodávky energie. Znamená to i růst a zaměstnanost v dotčených projektech. Seznam projektů je jako balíček a je podporován jako balíček. Je tam řad klíčových projektů v EU, které umožní nám splnit eh, cíle e- energetické unie. Jsou to i významné nové projekty v Irsku velký interkonektor, propojení elektrické soustavy s Francií, potom propojení Irsko Spojené království a také elektrárny na obnovitelné zdroje energie. A tak se podaří dosáhnout do roku 2030 70% podíl eh, obnovitelných zdrojů. Já chápu obavy z plynových záležitostí, ale je to důležité pro období přechodu a pro výroby energie pro nejrůznější odvětví a e, za náhradu e, e, uhelných elektráren. Děkuji vám. Děkuji. A nyní se tedy dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání. A to je strategie vymícení praktiky mrzačení ženských pohlavních orgánů. Děkuji, jako já jsem hlasoval pro toto usnesení a také jsem se vyjádřil v roce 2011, když Irsko zavedlo legislativu, je navrhl eh, zakázat toto barbarské, strašlivé chování bez ohledu na kulturu nebo vyznání. Je to něco, co je v rozporu se základním principem eh, celistvosti těla a na roku na zdraví. Takže vítám toto usnesení a vyzývám komise a vyzývám členské státy napříč Evropskou unii, aby se postarali o to, aby zde byla opravdu náležitá odolná eh, národní legislativa, která toto zajistí. A je třeba také se postarat o to, abychom zde měli podporu pro oběti těchto praktik, tak aby měli eh, možnost a byli si jistí, že se jim dostane pomoci a podpory, když budou potřeba v souvislosti s tím poškozením jejich zdraví, které nastalo. A vyzýváme vnitrostátní parlamenty, aby toto promítli do své legislativy. Děkuji a nyní slovo Mariny. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem samozřejmě hlasoval pro toto usnesení. Mrzačení ženských pohlavních orgánů velmi často souvisí s nepřijatelným postavením ženy, které je spojeno s některými islamistickými sektami. Je to horor, který byl importován do Evropy v souvislosti s masovou imigrací. Přivést sem lidi z jiných kultur a pak se divit, eh, že mají jiné zvyky, to je skutečně naivní. Nemůžeme podpořit ovšem tu ideologii, která je v tomto usnesení. Pouze chceme říct, že jsme zděšeni praktikami, které poškozují lidské tělo. Musíme rozlišit mezi tím, co šokuje naše univerzální principy a co ohrožuje náš eh, kontinent. Je tady 600 tisíc žen, které jsou touto praktikou ohroženi. A musíme zavést evropskou stranu strategii, aby se podporoval evropský smysl a styl života, který odsuzuje všechny tyto praktiky. Musíme také si uvědomit, jaké jsou příčiny. My vůbec nezvládáme migraci. Máme tady multikulturalismus, který ospravedlňuje tyto děsivé praktiky. My tedy samozřejmě jsme hlasovali pro tuto usnesení. Děkuji. Naším dalším řečníkem je také z ID Žoron. Virginie, ale já ji tady nevidím. Dobře, takže další řečnice je paní Peletě z GUE a uvidíme, jestli paní Žoron dorazí. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem velmi ráda, že bylo přijato toto usnesení. Hlasovala jsem samozřejmě pro. Po přijetí usnesení o přistoupení Evropské unie k Istanbulské úmluvě v roce 2019, si myslím, že toto je další silný signál, který vysíláme, pokud jde o násilí na ženách a rovnost mužů a žen. OSN má mezi svými cíly udržitelného rozvoje vykořenění genitálního násilí na ženách do roku 2030, tak vidíme, že pořád ještě dochází eh, k mrzačení ženských pohlavních orgánů. Týká se to 600 nebo 200 milionů tedy eh, dívek a žen na světě, v Evropě je to 600 tisíc žen. Je to útok na eh, ducha, na duši i tělo ženy. A tyto praktiky jsou eh, projevem nerovnosti mezi muži a ženami a já jsem proti tomu, co říkal pan Mariany, my nebudeme stigmatizovat, pokud jde o náboženství. Musíme přijmout systémový přístup, abychom bojovali proti tomuto systému. Musíme jít cestou ekonomické emancipace žen. Děkuji paní Peletě. Další řečnicí je paní Višněvská. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Jsem rozhodně proti jakýmkoliv formám násilí na ženách, především pokud jde o mrzačení jejich pohlavních orgánů. Tento postup se objevuje také v zema, zemích Evropské unie. Je to opravdu bestiální forma mrzačení především mladých dívek, proto jsem hlasovala pro eh, toto usnesení, i když eh, některé politické frakce i v tomto usnesení propagují eh, své eh, politické názory. Proto jsem eh, nepodpořila celou řadu bodů. Tady se hovoří také o manželství, o dětském manželství. Nemůžeme to všem porovnat s chyběním komplexní sexuální výchovy body 5 a 21 zase používají formulaci sexuální a reprodukční zdraví. Eh, péče o tyto zmrzačené ženy eh, vyžaduje větší úsilí, ale my rozhodně nesouhlasíme s takovými body, jako je přístup k potratu. Bod 20 zase říká, aby Evropská unie ratifikovala Istanbulskou umluvu a já jsem proti. Děkuji naší další řečnici Kristýne Anderson. Evropský parlament než schválil usnesení, které vyjadřuje naši rozhodnost eh, bojovat proti eh, praktikám mrzačení ženských pohlavních orgánů. Bohužel to opět není nic jiného než symbolická politika a vlastně prázdné sliby. Eh, mrzačení ženských pohlavních orgánů nevymítíme tím, že mm, mluvíme prázdné fráze nebo, si, nebo používáme různé eh, nálepky. V prosinci eh, byla moje iniciativa odmrštěna, eh, kdy jsem se chtěla pokusit o rozšíření istambulské úmluvy. Nepomůže ani rozšířit nárok na azyl takto postiženým dívkám. Tím vytvářem, vytváříme pouze motivy vystavovat ještě více lidí těmto praktikám, tím, že je posíláme eh, do Evropy jako volavky. A eh, bohužel eh, není možné spojovat tyto praktiky s určitou kulturou nebo náboženstvím. Kdo si neuvědomí, ale že islám jde ruku v ruce s touto praxi, tak tomu není pomoženo. A proto říkám, že mrzačení ženských pohlavních orgánů stejně tak nepatří do Evropy jako islám něhož eh, vychází. Děkuji. A dalším, eh, další řečnici je paní Bruna. 500 eh, tisíc žen je obětí eh, mrzačení ženských pohlavních orgánů. Existuje to v Evropě, ale nemá v sobě nic evropského. Nemáme to ani v našich eh, historických pramenech. Máme jen několik marginálních praktik. Byla to nějaká sekta v 19. století a to tehdy bylo sebezmrzačování. Toto je praktika imigrantů, kteří nepřijali hodnoty civilizace a evropské mravy my tady jsme zaplaveni migranty, kteří se neintegrují. Chceme-li bojovat proti tomuto barbarství v některých zemích mimo Evropskou unii, musíme to dělat v těchto zemích a nesmíme to importovat do Evropy, jak navrhuje eh, Istanbulská úmluva. 30 milionům

podle toho jak přistupují k lidským právům a tedy ochraně práv žen. děkuji. děkuji má slovo paní stegrud jedna minuta ecr. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dívky jsou nejdříve imobilizovány a pak je odříznuta jejich klitoris a e, zmrzačeno to, co e, zbývá. E, výsledkem je dlouhodobá bolest, psychické trauma a celá řada problémů souvisejících s porodem, menstruací a sexuálním stykem a mnohdy také umírají. Lidé, kteří páchají eh, takovéto zločiny a dopouštějí se tohoto mučení, by měli být pohnáni před eh, soudy 30 eh, let poté, co jsme zavedli příslušnou legislativu ve Švédsku, zatím nikdo nebyl odsouzen. Je patrno, že švédská vláda udělala příliš málo a příliš pozdě. Děkuji za vaše slova. Naším eh, dalším řečníkem je pan Rail Ide. Paní předsedkyně, my jsme hlasovali o usnesení týkající se mrzačení ženských polovních orgánů. O čem se tady bavíme? Koho se to týká? Týká se to mladých dívek, pravidla ve věku 5 až 13 let. Bez eh, umrtvení žiletkou eh, odstraňují těmto dívkám klitoris, uříznou jim vnější stické pisky a potom je prostě zaší z hora dolů, až tam zbyde jenom malinká dírka. A potom eh, o svatební noci je jejich manžel rozřízne nožem. To je hrozné barbarství. A 200 milionů žen musí snášet v 21. století. Týká se to 200 milionů žen. A kde se to děje? Děje se to v islámských zemích. A musíme o tom konečně hovořit a vyjasnit si to. Děje se to v islámských ději, zemích. A migrací se toto barbarství dostalo také do Evropy. Nyní se to zde dotýká 600 tisíc žen. A tuto hrůzu musíme konečně ukončit. Děkuji. Děkuji vám. A nyní má slovo Mike Francis Fitzgerald. Děkuji, já podporuji toto usnesení a těší mě, že celá řada poslanců to podpořila, protože je to eh, násilí psychologické, sexuální, tělesné, většinou se ho dopouští na malých dětech a mladých dívkách do 15 let. A 200 milionů lidí ve světě. To je něco, co by se dělo jenom v Africe. Lidé si to častě myslí, když 97 eh, procent eh, Guinea bylo obětí této 65 žen v Etiopii a podobně, ale děje se to i v jiných zemích, v Indonésii, Malajzie, Jižní Amerika a tak dále, a i zde v Evropě. Měli bychom si uvědomit, že 180 tisíc mladých dívek zde chodí do našich škol, navštívuje naše kroužky a hrozí jim tato praktika v Evropě. Musíme učinit absolutně všechny kroky pro to, aby se toto vůbec netorovalo. A Těší mě, že to je přesahující kontinenty. Na Nairobi jsme to viděli na konferenci, že i mladí chlapci a muži pracují na tom, aby byla tato praktika eliminována a je třeba ukončit tuto praktiku nyní. Děkuji. Děkuji vám. A nyní má slovo Maria de la Carion z EKR. Děkuji za slovo. My jsme se zdrželi. Jsme samozřejmě proti mrzačení ženských pohlavních orgánů, ale nemůže to být považováno pouze za formu diskriminace ženy. Hodit to do stejného pytle, jako navrhuje tento dokument, je součástí problému. Jde to mnohem dále. Je to způsob, kdy se žena nepovažuje za člověka, kdy chcete zabít její esenci, její život, chcete z ní udělat otroka. A i když to tento text popírá, tak ano, je to otázka náboženství. Je to něco zcela kulturního. Není to jen muž proti ženě. Je to také žena proti ženě. Ženy proti ženám. Tento bolestný prvek se využil k tomu, aby se přidal na feministickou agendu místo aby se bojovalo proti těm, kteří tuto praktiku vykonávají. Podle křesťanských hodnot ženy nebyly nikdo takto, nikdy takto nechráněn. Je důležité podpořit tyto hodnoty. Je to naše střelka, která nás vede. Nemůžeme mít strategii úspěchu, pokud budeme ignorovat příčiny problému. Děkuji a nyní má slovo pan Vlad Mariuš Rýňu na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, lidé nejsou majetkem, děti nejsou majetkem. My jsme velmi jasně a nahlas řekli, že chceme dělat svá vlastní rozhodnutí, především když hovoříme o svém vlastním těle. Čtyři miliony dívek eh, každý rok jsou ohroženy tím, že jim toto právo bude upřeno dívky ve věku 1 měsíc až 15 let. Těm hrozí, že na nich bude provedeno zmrzačení pohlavních orgánů kvůli tomu, že jejich rodiče nebo prarodiče nebo někdo z rodiny má pocit, že je to kulturně adekvátní nebo že by se to tak mělo udělat. Nejsou z toho žádné zdravotní přínosy, naopak rizika z infekce, eh, krvácení a potom sterilita, eh, úmrtí. Takže nemůžeme dovolit, aby tyto praktiky byly povoleny v Evropě. Nemůžeme dovolit, aby dívky, které se staly Evropankami, budou takto ohrožovány. Musíme chránit lidská práva. A právo na to nebýt zmrzačen je jedním z důležitých práv žen a dívek. Pokud chceme, aby se staly zdravými a silnými členy našich společností, aby byly

na Děkuji vám srdečně a tím jsme dospěli ke konci tohoto eh, pořadu či bodu pořadu jednání. Nyní přistoupíme k vysvětlování hlasování k automatizovaným rozhodovacím procesům, zajištění ochrany spotřebitele a volného pohybu zboží a služeb. Prvním je paní Pelletier a poté paní Višněvská. Děkuji paní předsedkyně, já jsem hlasovala pro toto usnesení, které se ubírá zprávě správným eh, směrem. Eh, ochraňují se zde spotřebitele, jejich osobní údaje. Děkuji předsedkyni výboru IMKO. Vy jste připomněli, že musíme si nadále dávat pozor, pokud jde o technologie související s umělou inteligencí. Algoritmy dnes nemohou eh, řídit velkou část naší Eh, našeho života, reklamace, bankovní operace, veřejné služby. Proto chci upozornit na dvě věci. Text by měl být ambicioznější, například pokud je o transparentnost. To je zásadní pro důvěru našich občanů. Můžeme tento text také posílit tím, že se ujistíme, že software nebude nikdy diskriminovat eh, ty nejzranitelnější. Takže kde je věda? Eh, ano, vědu určitě chceme. Chceme také eh, pokrok, ale s etikou a morálkou. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo Jadviga Višněvská na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Hlasovala jsem pro toto usnesení, aby se zajistila ochrana spotřebitelů a volný pohyb zboží a služeb v rámci automatizovaných rozhodovacích procesů. Myslím si, že umělá inteligence je potenciál, pokud jde o zvyšování životní úrovně obyvatel, využití eh, umělé inteligence je v různých oblastech. Eh, jsou inovativní a zjednodušují komplikované procesy, ale je důležité, aby byly bezpečné pro spotřebitele a fungovaly podle toho, jak jsou naprogramovány. Stejně důležité je, aby právní předpisy nebyly příliš obtěžující a aby neodrazovaly evropské firmy k tomu, aby přijímaly a adaptovaly tato rozhodnutí. Toto usnesení je krokem k nalezení této rovnováhy. Děkuji a nyní má slovo Lukáš Kohut na jednu minutu. Děkuji paní předsedkyně za slovo. Obecná definice automatických rozhodovacích procesů je, že je to proces, který se rozhodne automatickými prostředky bez zapojení člověka. Toto rozhodnutí může být založeno na faktických údajích i na digitálně vytvořených profilech nebo inverzních datech. Tady uvedu příklad. Online rozhodnutí ohledně třeba vašich eh, schopností při náboru, kde se použijí algoritmy a kritéria. Eh, přináší to celou řadu výhod. Je to rychlejší a konzistentnější rozhodování. Ale co rizika? Eh, rizika toho, že se třeba zneužijí údaje, že se omezí volba spotřebitele. Toho si musíme být vědomi. Proto jsem hlasoval pro usnesení, které apeluje na komisi, aby zblízka monitorovala vývoj v této oblasti. Děkuji. Děkuji a nyní Eugen Tomáce z Rumunska, náš další řečník. Prosím, máte slovo. Um. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem hlasoval pro text tohoto usnesení. Je důležité, abychom se náležitě věnovali tomuto mechanismu, kde jde o automatizované rozhodovací procesy. Jsem toho názoru, že technologie ovlivňuje pozitivně náš každodenní život, ale přesto musíme vždy dobře zvažovat situaci a postarat se o to, abychom měli pravidla pro automatické rozhodovací procesy. Musíme chránit spotřebitele. Umělá inteligence je nesmírně důležitá a Objevuje se v nejrůznějších odvětvích a oblastech a koncový spotřebitel i děti, hlavně děti, musí být chráněn, chráněny. Důležitá je transparentnost. Koncový spotřebitel musí mít přístup k tomu způsobu, jakým se umělá inteligence používá a ovlivňuje náš každodenní život. A proto jsem podpořil toto usnesení. Děkuji, pan Vales. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, posun k automatizovanému rozhodování umělé inteligenci změní způsob, jakým fungují trhy, spotřebitelství a společnost. Je třeba chránit osoby před nekalými hospodářskými kroky a je důležité, aby tyto procesy byly eh, transparentní a neumožňovaly profiling. Automatické rozhodovací procesy by proto měly provozovat nezávislé třetí strany a mělo by možné nějakým způsobem napadnout případná učiněná rozhodnutí. A jde o to, aby bezpečnostní rámec EU zde byl up to date a sloužil svým cílům. Potřebujeme eh, náležitě pohlížet na koncentraci dat, eh, znepokojující, jak se koncentruje v rukou soukromého sektoru a otázka také GDPR a Privacy by Design. Děkuji vám. A nyní má slovo paní Klun za EPP. Děkuji vám, paní předsedkyně. Umělá inteligence umožňuje zpracovat mnohem více dat ne, a za málo času, než by bylo v lidských silách. Objevuje se ve finančnictví, zdravotnictví, vzdělávání, právním systému, algoritmické rozhodování je v nejrůznějších situacích a dopady na lidi může eh, být zásadní, například přístup k úvěrům, zdravotní péči a tak dále. Proto jsem ráda podpořila toto usnesení, protože vyzývá komisi, aby přeskoumala, jestli potřebujeme nějaká další opatření, abychom zajistili, že zde bude jasný rávec práv, který ochrání spotřebitele před nekalými a diskriminačními postupy a riziky umělé inteligence umožní větší transparentnost daných procesů a zajistí, že budou použité jenom vysoce kvalitní a nezaměřené soubory dat. Musíme se tedy postarat o to, aby evropská pravidla eh, odpovídala našemu digitálnímu věku. Děkuji vám a nyní budeme pokračovat dalším tématem. A to je Velká Británie. A nové partnerství se Spojeným království Velké Británie a Severního Irska. Uh, Děkuji. Paní předsedkyně. já vítám uh, příležitost uh, promluvit k tomuto tématu, které je velmi důležité v kontextu Irska jako takového. Občané v severním Irsku, tady se hovoří především o obchodní dohodě. Velmi důležité, aby irští občané byli v srdci celé této debaty. Jsou zde stovky tisíc irských občanů, kteří jsou občany Evropské unie a kteří teď žijí v severním Irsku, mimo Evropskou unii. A já si myslím, že když debatujeme o této věci, a tady vůbec eh, nebudu omlouvat to, že množí, mnozí irští občané mají obavy, my je musíme vzít eh, v úvahu musí být dodržena velkopáteční dohoda i jakákoliv budoucí dohoda a také uznávání profesních kvalifikací. To je věc, která musí být zajištěna, aby lidé mohli pracovat na obou stranách hranice a aby jejich profesní kvalifikace byly na obou stranách uznávány, jak ve Spojeném království, tak v Evropské unii. A to je zcela klíčové pro volný pohyb lidí na Irském ostrově. Děkuji a nyní má slovo Thierry Marianis ID na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Naši britští kolegové opustili eh, tu tuto eh, tento sál, my si je budeme vždycky pamatovat. Nigel Farage je takovým vzorem, protože on vždycky lpěl na své zemi. To je taková střelka pro všechny, kteří nechtějí, aby se jejich země utopily v aroganci evropských institucí, eh, kteří na rozdíl od tohoto usnesení popírají suverenitu Velké Británie. Evropské chování v průběhu Brexitu je další argument. Neschopnost dodržovat rovnováhu mezi národy, nerovnováha mezi cíly a trumfy. Nic z toho nebylo řešeno s taktem a s uměrněností, která by měla převládnout. Debata o Brexitu eh, byla takovou eh, diskuzí o přestávce, kdy země eh, poučovaly osobnosti, které žijí ve Velké Británii. Eh, národy, které chtějí být respektovány, pouze žádají, aby byly eh, vyslyšeny. Já jsem se z těchto důvodů zdržel. Děkuji a nyní za EPP Francis Fitzgerald. Děkuji, já jsem hlasovala pro eh, usnesení, protože jde o dobré zajištění budoucnosti vztahu mezi EU a UK. Vytvoření eh, nové dohody o obchodu eh, mezi oběma celky je také velmi důležité. zajištění těsných a prosperujících vztahů mm, je možné a bude to vyžadovat odhodlání obou stran. Určitě tomu nenapomohou ambivalentní výroky, které často slyšíme slýcháme eh, ze strany Spojeného království. Bude to klíčové pro Evropskou unii, ale zejména pro Irsko a Severní Irsko a vítám ambici v tomto usnesení usilovat o eh, takové eh, vztahy aby vznikly rovné podmínky, stejné podmínky, aby to byla eh, součást ekonomického partnerství. Doufám, že budeme moci spolupracovat se Spojeným královstvím, abychom měli těsné a vzájemně prospěšné vztahy, protože Spojené království ehm, obchoduje výrazně s Evropskou unii, ale co je ještě důležitější, je zachování eh, míru v Severním Irsku. Konečná dohoda nesmí v žádném eh, směru ohrozit Eh, mírové ujednání velkopáteční a nesmí také eh, podkovat, podkopat to, co bylo eh, dojednáno v výstupové dohodě a to budeme kontrolovat v nadcházejících měsících. Děkuji vám. A nyní má slovo paní Višněvská. Děkuji, Paní předsedkyně, po Brexitu vztahy mezi EU a Spojeným královstvím musí být regulovány. Toto usnesení obsahuje doporučení Evropského parlamentu pro komisi, aby jednali v otázkách nového partnerství se Spojeným královstvím. Usnesení obsahuje celou řadu politik, které jsou rozděleny do tří hlavních kategorií. Hospodářské partnerství, konkrétní rezortní otázky a tematická spolupráce, také partnerství v oblasti bezpečnosti a zahraničních věcí. Je jasné, že nečlenský stát nemůže mít stejná práva a výhody jako členský stát, ale musíme mít na paměti, že příští vztahy Velké Británie a Evropské unie musí být co nejpartnerštější. Velká Británie, i když už není v Unii, je velkým evropským státem, hospodářstvím a historií a spolupráci v oblasti bezpečnosti s námi pořád spojena v zájmu EU i Spojeného království je to, aby naše vzájemné vztahy byly co nejlepší. Proto jsem hlasovala pro přijetí tohoto usnesení. Děkuji. Děkuji a teď má slovo paní Šojdrová. No, děkuji dámy a pánové přestože jsem nesouhlasila s odchodem velké británie tak nezbývá než hlasovat pro mandát který umožní vznik dohody s velkou británií o příští eh, spolupráci partnerství.

brexitem poškozen. z české republiky celá řada firem exportuje do velké británie a my musíme udělat všechno pro to aby tyto firmy a jejich obchodní zájmy nebyly poškozeny. děkuji. <laughs>

do toho vyjednávání se má zapojit řada dokonce regionálních eh, parlamentů. myslím si že to je věc kterou musíme zvážit velmi důkladně a nemáme se nechat tlačit do kouta. děkuji. Děkuji a nyní pan Bompár za GUE Angel na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Jednací mandát eh, se Spojeným královstvím připravuje největší dohodu o volném obchodu, kterou EU kdy uzavřela. Jako vždycky, tento mandát eh, je zase plný hezkých eh, slov eh, o evropském sociálním modelu a o dodržování našich norem, ale nejsme hloupí, protože za těmi slovy vidíme, jak se lpí na ideologii volného obchodu, který ničí naše ekosystémy. Využívá se zde také systém arbitráže, který ohrožuje svrchovanost evropských národů. Eh, potom se zde hovoří o emisích eh, to je opravdu legrační formulace, jako kdyby se to mohlo vyřešit to obchodními mechanismy. Pak je zde eh, aliance, která už je dávno překonaná. Britové opustili Evropskou unii a všechno pokračuje jako dříve. Co budete potřebovat k tomu, aby tento parlament konečně se z toho poučil? Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo pan Ilhan Kjučuk eh, z Riňu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 paní předsedkyně, já jsem podpořil dnešní usnesení. Potřebujeme komplexní dohodu mezi EU a Spojeným královstvím. Jsme toho názoru, že potřebujeme ambiciozní partnerství. Je zde několik cílů a domníváme se, že Spojené království by mělo být schopné podepsat eh, dohodu o volném obchodu a to bychom měli eh, usilovat o dohodu, která nebude obsahovat cla, ale nebude obsahovat ani dumping. Ale pan premiér Johnson možná chce něco jiného, možná jiný typ této dohody, třeba australský nebo jiný. A v tom jednom případě máme různé restrikce a v druhém je třeba plnit pravidla VTO. No a zde je třeba říci, že ať už se dohodneme mezi sebou jakkoliv, EU a Spojené království, tak Spojené království bude tou třetí zemí. A je důležité spolupracovat i nadále a uvědomovat si to. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Tomáš. Děkuji vám. tak my už vlastně zde hovoříme o minulosti, protože Spojené království už není v EU a je třeba navázat speciální vztah ke Spojenému království. Proto jsem toho názoru, že zde hrají roli e, různé důležité věci. Je řada Britů, kteří si vůbec nepřáli, aby Spojené království opustilo EU. Za druhé 3,5 milionu evropských občanů žije ve Spojeném království a ti nesmí trpět důsledky eh, toho faktu, že tuto záležitost vyvolali populisté. naší politice musíme vycházet z toho, že možná jednoho dne se vrátí Spojené království do EU. Děkuji a nyní má slovo pan Milan Brglec. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já lituji, že Spojené království opustilo Evropskou unii Závažnost tohoto rozhodnutí se ještě ukáže pro obě strany, ale těší mě, že to byl odchod s dohodou, jednání nebudou jednoduchá, Evropský parlament musí být určitě zapojen, protože to je jediná evropská instituce, která přímo zastupuje evropské občany a navíc e, musí hájit jejich práva. Já jsem podpořil tento mandát eh, jednání nového partnerství, protože tento mandát vychází z práv a povinností, které plynou z tohoto partnerství a z toho, že Spojené království už nemůže mít ty stejné výhody, jako když bylo členskou zemí. Je důležité, aby v usnesení byly zohledněny ty nejvýznamnější záležitosti výboru Evropského parlamentu, zvláště znepokojení eh, výboru pro sociální záležitosti a Evropský parlament zde vlastně narysoval své červené čáry, které je třeba dodržet a to i v tom novém eh, partnerství. Děkuji a nyní má slovo pan za EKR. Děkuji bardzo, paní. Děkuji, paní předsedkyně, eh, dámy a pánové. Máme co dočinění se situací která je Evropská unie po Brexitu je důležitým, ale slabším subjektem. Musíme nazývat věci pravými jmény. Dnes zahajujeme diskuzi na téma dohody Spojeného království s Evropskou unii. Já přeji panu komisaři Barnierovi, aby ta dohoda byla co nejlepší, ale především také obyvatelům jak Velké Británie, tak Evropské unie přeji dobré vztahy mezi sebou. To je velmi důležité, abychom uměli uhasit ten požár, abychom se uměli podívat společně do budoucna. Velká Británie je vždycky důležitým prvkem, pokud jde o bezpečí. Otázky bezpečnosti obyvatel Velké Británie a Evropské unie a světa by měly být v první řadě prodiskutovány, protože všichni potřebujeme bezpečnou Evropu a bezpečný svět. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo paní Kluna na jednu minutu. Děkuji. Budoucí obchodní dohoda až a pokud bude dokončena, musí být schválena tímto parlamentem. Takže vítám dnešní usnesení, které jsem podpořila, uvádí naše priority a to, co by mělo být podle nás v této dohodě zahrnuto. Především ta eh, dohoda o v severním Irsku. Ta velkopáteční dohoda musí být zachována také ta společná oblast, pokud je o cestování a volný pohyb, který zde byl zmíněn. To také musí být uznáno. A také je potřeba tedy obchod na obou stranách, který musí být přínosný pro obě strany. Musíme zajistit, že evropské podniky nebudou znevýhodňovány a musíme také chránit evropské spotřebitele. Je to skutečně unikátní. Je to šestá největší ekonomika na světě, bývalý člen Evropské unie a náš blízký soused. Děkuji. a Nyní má slovo pan Sikorský z EPP na jednu minutu. Paní předsedkyně, já jsem hlasoval pro tuto dohodu, protože adekvátně chrání naše zájmy. Ale vzhledem k tomu, co to je, vzhledem eh, k těm hlavním liniím eh, britské vlády, žádná celní dohoda, žádná jurisdikce Evropského soudního dvoru a žádná svoboda pohybu. Já si myslím, že to povede prostě k pouhé dohodě o zboží. A, a ten e, vodopád, e, nebo tedy ten e, Babylon Ží, který byl vybudován euroskeptiky. Ve Velké Británii se začíná hroutit. Britští politici uznávají, že zde budou cla od ledna příštího roku. Takže ve jménu volného obchodu bude Británie stavět bariéry, svému největšímu obchodnímu partnerovi. To je opravdu katastrofa. Děkuji. Děkuji, tím jsme uzavřeli, nebo ještě uzavřeme vystoupením Shona Kellyho z EPP. Děkuji. Děkuji, já jsem podpořil toto usnesení o návrhu jednacího mandátu. Je to klíčový krok směrem k jednání o našem budoucím vztahu. Vítám, že v tomto návrhu se vyjádří ambice, eh, které směřují k hlubokému a širokému partnerství se Spojeným královstvím. Také se hovoří o tom, že implementace odchodové dohody musí jít ruku v ruce s projednáváním dohody o příštím partnerství a to je jasně stanoveno v mandátu. Je třeba tedy chránit velkopáteční dohodu a společný cestovní prostor. Je třeba za všech okolností tyto věci chránit. Je to klíčová priorita pro Irsko a chvála Bohu také pro Evropskou 27. Děkuji kolegům za trvalou podporu irských priorit a doufám, že zde bude eh, upřímná spolupráce, eh, která bude dosažena se Spojeným královstvím. Děkuji, tím jsme uzavřeli tento bod na pořadu jednání a teď přistoupíme ke zprávě Mavrides o Evropské centrální bance. Jako první řečník je Mik Valas. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Irská centrální banka má pořád ještě těch 31 miliard, které byly z toho byl autu v roce 2008. ECB pořád trvá na tom, aby těch 31 miliard bylo vyňato z oběhu Evropskou, tedy Irskou centrální bankou. My jsme teď trpěli desetiletím úsporných opatření a Irsko tím také trpělo. Krize eurozóny také byla výmluvou k tomu, aby Mario Draghi, předcházející předseda ECB, institucionalizoval to, co mělo být pouze dočasným úsporným programem. Máme zde ten neoliberální sen, úplné oddělení ekonomických politik od demokratického procesu. Jak se řeklo už v roce 2015, volby nic nemění, jsou tu pravidla. ECB a paní Lagarde přivedli Irsko do kolen. Nevzpomínám si na žádnou zprávu ECB z posledních let, že by se to tam zmiňovalo. Nesmí to být zapomenuto. My jsme samozřejmě proti. Děkuji pan Weimers za ECR na minutu. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Většina v tomto parlamentu dnes eh, vlastně už po několikáté má určité požadavky a eh, ve zprávě se říká, že pro Švédsko má být závazné přijmout evropskou měnu. My jsme měli referendum v roce 2003, tam obrovská většina lidí hlasovala proti členství v EU. Víme, že je pět zemí, které nemají euro, víme, že peníze se přelevají přes hranice a že je obtížné e, pro to, aby to země kontrolovaly. My si chceme nechat švédskou korunu. E, čemu na tom nerozumíte? Říkáte si demokraté, ale chováte se jako arrogantní nedemokratičtí lidé, kteří vůbec nerespektují názory ostatních. Možná máme slabou vládu, která si nevyjednala eh, výjimku pro eh, Švédsko, ale my euro nechceme a budeme se snažit, abychom ten opt-out získali. Děkuji paní Obry, má slovo za GUE NGL na minutu. Merci. Eh, děkuji. Před několika měsíci všichni tleskali nominaci ženy do čela této banky. Ale nemilme se, to je v podstatě strom, který skrývá celý les, protože se jedná o stejný přístup z hlediska těchto institucí. A kdo by o tom eh, pochybovala, tak jsem připravila několik fotografií pro ty, kteří rozhodují o tom, jak bude vypadat eurozona. Tady máte mm, vedení ECB, dvě ženy z šesti. Rada guvernérů, ještě lepší, dvě ženy z 25 osob. A ten seznam je dlouhý. A naše vlastně komise nedělá z tohoto hlediska výjimku, tedy komise, která se zabývá právě vztahy s touto bankou. Takže je obtížné tady zareagovat na ty přístupy, které tu zazněly ze strany pravice, takže to je opravdu neakceptovatelné a je nutné, aby se to změnilo. Musíme mít závazná opatření a buďte si jisti, že ženy se nechají, nenechají zastrašit. My budeme mít to správné místo z hlediska ekonomické zprávy a počítáme s tím, že se tohoto místa zmocníme. Děkuji a nyní budeme pokračovat dále. Paní Deli, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Eh, byla jsem ráda, že tady, dnes, že tady včera byla paní Dagard a, a bylo mi líto, že jsem sama ji nemohla položit eh, otázky. Eh, ona je dobře známa v Irsku vzhledem ke své roli v MFF a vzhledem k drtivé, drtivým úsporám, které byly nařízeny Irům, vzhledem k tomu ztracenému eh, desetiletí úspor. 64 miliard eh, to údajně stálo, ale pořád eh, se za to platíme. Máme krizi v bydlení, podvyživené děti, umírající lidi v nemocnicích a generace mladých lidí, kteří emigrovali. Ale minulý týden to bylo zpraceno irskými Eh, občany, když dvě eh, strany odpovědné eh, za toto dostali klepec ve volbách. A myslím si, že takhle to bude i nadále. Neoliberalismus v jádru ECB už nebudou občany dále tolerovat. Děkuji a nyní Silvia Módek na minutu. Děkuji vám, paní předsedající. Největší finanční problém v eurozóně je pakt stability, eh, který eh, znemožňuje proaktivní eh, cyklickou, proticyklickou politiku a také znemožňuje investovat do klimatu a do uhlíkově neutrální ekonomiky. Evropská centrální banka má přesně stejné povinnosti jako ostatní pečovat o klima. Je to součástí mandátu, protože pokud je mandátem zachovávat cenovou stabilitu, tak uhlíková krize je velká krize, eh, která na nás eh, číhá. Miliardy byly napumpovány do finančních trhů na podporu eh, finančních hráčů a stejné peníze by měly být zaměřeny na klimatickou činnost. Jedna metoda, kterou eh, jsme bohužel dnes neodsouhlasili, je nákup zelených dluhopisů od ECB. To by bývalo bylo v mandátu a je škoda, že jsme to nepřijali. Já jsem hlasoval proti. Děkuji a nevidím paní Vrecionovou. Eh, a tímto končím eh, vysvětlování hlasování k Evropské eh, centrální bance a nyní nelegální obchod se zvířaty v zájmovém chovu. To je poslední zpráva, eh, kterou budeme vysvětlovat. A první řečník je za Renew, pan Keleher. Děkuji. Nejdříve říci, že rád vystupuji k tomuto usnesení a žádám, aby komise okamžitě začala řešit eh, nelegální obchod s kočkami a psy, zejména eh, vzhledem k průmyslovým eh, množírnám všude po Evropské unii, kde jsou zvířata léta, léta zavřená jenom, aby produkovala mm, štěňata a koťata. My máme jako civilizovaná společnost povinnost, eh, aby eh, nějaká mm, eh, registrace existovala pro tyto chovy, aby ten obchod byl nějakým způsobem registrován a aby se to regulovalo. Je jasné, že v tom je velký kriminální prvek v tom pašování a přesunech zvířat v Evropské unii. Má to dopady na veřejné zdraví, ale především je to otázka krutosti vůči zvířatům, otázka blahobytu zvířat a komise eh, sama o sobě musí se postarat o to, aby vnitřní trh upravoval eh, tyhle konkrétní eh, chovy a aby to bylo nějak podřízeno nějakým normám slušnosti. Děkuji a Dean Klerdeli. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Jsem velice ráda, že jsem mohla podpořit tento návrh stanoviska a přivítat tuto iniciativu pro řešení nelegálního obchodu zvířat v zájmovém chovu. To je v Irsku obrovský problém, jen tak mimochodem je eh, to eh, dokonce země, kde několik eh, jednotlivců bylo pohnáno před soud kvůli špatnému zacházení se zvířaty. Je to případ, který vyvolal obrovskou vlnu sympatie mezi irskou veřejností a vyvolal velkou vlnu nespokojenosti kvůli nízké regulaci eh, této oblasti. Řekla bych, že náš návrh byl hodně posílen pozměňovacími návrhy co do povinného eh, označování a registrování zvířat v zájmovém chovu a tím, že chceme požádat komisi a členské státy, aby zakázali chovatelské a marketingové postupy, které jsou neprospěšné pro zdraví zvířat v zájmovém chovu. Je to skvělý návrh a já ho podporuji. Děkuji Charlie Weimers za ECR na minutu. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Minulý rok se k nám do rodiny přidala malá Astrid. Je to e, úžasný King Charles Španěl a skvělý společník. Když jsme si ji koupili, bylo nám řečeno, že byla do Belgie dovezena ze Slovenska. A když jsme šli k veterináři na nějakou běžnou kontrolu, najednou nám řekli, že eh, tady dochází k systematickým podvodům. Šlo o to, že se v zemi původu upravilo datum narození Astrid a, a to tak, aby se štěňata dostala na trh dříve, byla eh, oddělena od matky daleko dříve než těch 8 týdnů, které se obvykle požadují, aby si tedy eh, štěňata udělala určité základní návyky a to u těch psů produkuje celoživotní trauma a způsobuje stresové chování. Eh, Astrid nedostala včas očkování, a, a tak dále a tak dále. Je problém, že tady je spousta nelegálních aktérů, kteří se v tomto angažují. Takže já jsem byl pro eh, Evropské nařízení pro registraci zvířat v zájmovém chovu za účelem, aby ostatní zvířata, ostatní psy a kočky měly lepší začátek života než naše Astrid. Děkuji, pan Pospíšil za EPP na minutu. Já jsem velmi rád, eh, paní předsedající, že přes 600 poslanců podpořilo návrh usnesení proti nelegálnímu transportu zvířat po Evropě je to velmi silný signál že evropský parlament chce tuto hroznou činnost pašeráků a nelegálních chovatelů řešit a doufám že evropská komise na základě tohoto usnesení připraví

A e, myslím, že je to třetí největší obchod právě pro obchodování s drogami a se zbraněmi. Od roku 2003 jsou tady různá oznámení online a situace se zhoršuje v podstatě každý den. Podle nevládních organizací asi 8 milionů těchto zvířat je namnoženo tak, aby se uh, uspokojily požadavky. A Ti, kteří nejvíce ztrácí, jsou zvířata. Jsou to množírny, které jsou udržovány skutečně za nedůstojných podmínek. Samičky jsou zcela vyčerpány, štěňata jsou odebrány velice rychle, nejsou očkovány a nejsou uspokojovány jejich základní potřeby a jsou převáženy do Evropy za nedůstojných podmínek. Je na čase, abychom měli opovinný identifikační a harmonizovaný systém. Je nutné, abychom měli regulaci těchto prodejů a doufejme, že dojde k zákazu tohoto nepovoleného obchodování a proto jsem hlasoval pro tuto rezoluci a děkuji vám. Děkuji mnohokrát. A nyní Vlad Mariusz Botoš uzavře toto kolečko za venue. Děkuji, paní předsedající. Měl jsem velké potěšení před dvěma týdny u nás doma v Rumunsku organizovat debatu přesně na toto téma s vlastníky zvířat. Jsem velice rád, že zvířata v zájmovém chomu jsou nejlepší přátelé a jako takový jsou v zájmu Evropské unie. Dnes jsme hlasovali o návrhu usnesení na toto téma. Je na čase skoncovat s nelegálním obchodem eh, s, se zvířaty v zájmovém chobu. Eh, Psy a kočky musí požívat eh, také svého blahobytu a musí přinášet svým eh, majitelům radost, nejen finanční výhodu prodejcům. Kvůli roli, jakou hrají v našich životech, je podle mě na čase pro ně začít dělat daleko více. Nemůžeme eh, se spokojit pouze s jakýmsi regulováním legálního obchodu. Musíme zvážit i jejich život jako takový. Je spousta psů a koček, kteří jsou ponecháni svému osudu, když už je páničkové nechtějí. To je smutná realita. A jedině, když se jejich životy zabýváte, zjistíte, jaké jsou ty temnější stránky eh, domácích mazlíčků. Co se dělá se štěňaty, která majitele nechtějí? Co se dělá eh, s koťaty, které někdo najde v pytli ve škarpě? Tam nejde přece o obchod. Musíme přemýšlet o evropské legislativě i na jejich ochranu. Ta nechtěná štěňata, nechtěná koťata si také zaslouží naši pozornost. Měli bychom pro ně začít konečně něco dělat. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkujeme vám, pane Botoši. Otázka nelegálního obchodu eh, se zvířaty v zájmovém chovu v EU je tímto ukončená. Děkuji vám eh, všem za spolupráci a nyní bych ráda dala slovo panu Lukmancovi, který by rád zareagoval na Thierry Marian, pardon, panu Thierry Marianiho, který by chtěl reagovat na příspěvek pana Lukmance, která zazněla před hlasováním. Prosím. Vážená paní předsedkyně, děkuji. Já bych samozřejmě byl raději, kdybych mohl zareagovat eh, hned po tom, co vystoupil pan Luxman, ale děkuji, že jste mi dala slovo, i když je tady víceméně prázdno. To by mi totiž umožnilo se omluvit. Omluvit se za určitou nešikovnost, která skutečně lituji, co se týče těch mých posledních slov ze včerejška. Jak o tom svědčí video, já jsem hovořil pod tlakem, logickým tlakem toho kladívka, protože už se ukončovala moje řečnická doba, takže jsem v podstatě zkrátil tento text a opravdu lituji hluboce, že místo toho, abych řekl eliminace teroristů, řekl jsem reminil, eliminace rebelů. Takže v každém případě se za to omlouvám a myslím si, že na závěr mohu jenom říci, že už tady nejsou dlouho rebelové, jsou eh, a chtěl bych eh, v podstatě se odkázat na OSN, kde bylo řečeno, že eh, ve světě je stále ještě velký rezervoár těchto teroristických bojovníků, takže se omlouvám za tato slova. Děkujeme vám mnohokrát, pane kolego. Vaše sdělení bylo zapsáno do zápisu. Tato součást debaty je tedy nyní ukončena a zasedání je odročeno do 15 hodin. Děkuji.